Välkomna! Jag startar vid mötet. Välkomna! Eh. Dobrý, dobré odpoledne všichni, už začínáme. První bod našeho pořadu jednání je jeho přijetí a já zde mám jednu změnu, kterou vám oznámím. Týká se to zítřejšího hlasování. Říkal, říkal jsem si, že bychom vzali nejdříve ty položky, za které jsou zodpovědní pa, eh, paní Lambert a pan Kremers. Takže je to koordinace systému sociálního zabezpečení a tak dále. Takže tyto tři body půjdou první a potom to půjde po pořádku, jak jsme to plánovali původně. Pokud s tím všichni souhlasíte, můžeme přijmout pořad jednání, výborně. Pak to máme zápis ze schůze z 2. března, ty vám byly rozdány, takže pokud k tomu chcete něco dodat, nemáte, výborně, takže je to přijato. Mám pro vás dvě sdělení. Naše dnešní jednání je přenášeno na web streamingu, takže teď jsme živě na internetu. Minule to tak bylo také, to je jenom tady pro vaši informaci. Dále tu máme další dokument, který se týká delegace pro Mezinárodní pracovní organizaci ILO 5. března dnes. To máte k dispozici pouze v angličtině, ale později budou i jiné verze. To jsou tady sdělení a nyní se přesuneme k prvnímu bodu jednání na našem pořadu. Je to rozpočet za rok 2010. Máme tu našeho zpravodaje pana Suriana. Vítáme vás tady. Takže pane Šuriane, můžete začít naši diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, tato krátká schůzka s vámi je součástí celé série, kdy já jako zpravodaj se účastním diskuse ve všech zvláštních výborech, jako jsme to dělali loni s tehdejším zpravodajem. A myslím si, že je velmi důležité abychom dosáhli společného přístupu. Je jasné, že nepotřeb, nemůžeme toho dosáhnout každý sám, musíme velmi silně spolupracovat s jednotlivými výbory. Vy víte mnoho o tom, co eh, zde chybí, takže my se nyní musíme rozhodnout o tom, kam ty peníze investujeme a potřebujeme proto i spolupráce s vámi, eh, s minulého roku také zůstává, že čas od času zpravodaj z výboru pro rozpočet se sejde s zpravodaj z jednotlivých výborů ohledně eh, rozpočtu. To se stalo už v lednu a bude to znovu probíhat v dubnu. Je to proto, že někteří z našich kolegů se s námi rozloučí a proto tady je nahradí další kolegové v druhé polovině roku, ale druhá polovina roku byla, bude velmi náročná, takže abychom si te, ta spojení dostatečně vybudovali, my nutné se sejít i teď v první polovině roku. První novinka v letošním roce byly pokyny pro rozpočet z roku 20, pro rok 2010. Jak víte, tak jsme o tom hovořili a hlasovali na setkání 1. března. To je novinka protože v předchozích letech jsme o tom hovořili po, až na plenárním zasedání eh, v dubnu, až pře, před, při představení předběžného návrhu rozpočtu. Někdo se říká, že je směšné hovořit o našich představách o předběžném Eh, rozpočtu několik dní předtím, než ho navrhne komise. Není máme tady více než jeden měsíc. A to je samozřejmě rozumnější doba. Nicméně jsme měli mnoho potíží s tímto urychlením postupu a bylo to také neobvyklé urychlení tohoto postupu. Proč tomu tak bylo? Víceméně váš Výbor je také obětí rychlosti tohoto postupu, protože e, lhůta pro předkládání pozměňovací návrhu bylo 16. února a já jsem dostal dopis od pan, váženého pana předsedy jménem celého vašeho výboru. A tam se hovořilo o tom, které jsou hlavní nejdůležitější body z hlediska vašeho výboru pro tento rozpočet na roku 2010. To bylo dva dny po, tomto, po této lhůtě a když jsem si přečetl tento dopis, tak jsem byl rád, protože podle mého hodnocení může to, může se tady mýlit, ale můj dojem byl, že hlavním sdělením vašeho dopisu že byl tady v souladu s mým textem. Pak jsem dostal jiný dopis, kde se hovořilo o tom, že jste zklamáni tím, že jsme nevzali v úvahu eh, vašeho výboru a jeho návrhů, ale myslím si, že v podstatě jsme je tam promítli velmi jasně. Samozřejmě jako zpravodaj bych mohl váš text zařadit do naší zprávy, protože to bylo jako ústní pozměňovací návrh, ale vy jste nešel proti eh, obsahu celého textu. A já zde nechci porušovat pravidla. Tato pokyny, tyto pokyny mají omezený rozsah. Tam se teoreticky počítá i počet slov, počet písmenek, takže mám určité omezení z tohoto hlediska a podle mého op odhadu jsme dosáhli schody s vaším výborem a proto jsem tedy nechtěl tam opakovat v podstatě stejná slova, jaká byla v tom dopise. Ale chtěl bych teď vysvětlit, že máte naprostou pravdu, že bychom se měli opravdu zavázat, že půjdeme tímto eh, směrem, že tato krize má také svůj sociální rozměr a pokud chceme vyslat správný signál evropským občanům, tak bychom jim měli vyslat signál, že Evropská unie jako taková a především Evropský parlament se zavazuje, že pomůže vyřešení těchto problémů. My chceme evropským občanům poskytnout větší bezpečnost, protože oni teď nemají bezpečné podmínky, nevědí, co se stane s jejich penězi a s jejich zaměstnáním. Takže pokud budeme moci něco udělat s našimi omezenými prostředky, abychom to dokázali, tak bychom to měli udělat. A ty prostředky nejsou až tolik omezené. Samozřejmě, že pokud eh, bychom chtěli zvláštní prostředky navíc, tak jsem si jistý, že jste si přečetli plán ekonomické obnovy, na kterém se shodla rada. A je trošku zvláštní říct evropským občanům, že máme plán obnovy. Na 5 miliard. Je to na okamžitou obnovu, ale to znamená, že tady rada ještě není připravena na to nám poskytnout zvláštní finanční prostředky. A proto já jako zpravodaj se snažím najít nějaké jasnější cíle. My analyzujeme v tuto chvíli, jak se v minulosti utráceli jednotlivé okruhy, jednotlivé položky eh, rozpočtu a jak šlo uplatňování těchto programů. A ty eh, programy a položky, které jsou dobře uplatňovány, tak ty by mohly, pokud je to nutné, dostat zvláštní finanční prostředky. A naopak ty položky, které nejsou dostatečně využívány, a to nejenom po jeden rok, ale po více let, tak by potom měly být z toho vyloženy, eh, vyvozeny určité následky. A já v tuto chvíli čekám na názory specializovaných výborů. Podle nedávného vyhodnocení vašeho výboru, tak ty položky, které se týkají vašeho výboru, jsou obvykle využívány dobře. Takže vy jste vlastně v dobré situaci. Ale když se některé položky nevyužívají do, dostatečně, tak my v našem výboru nemůžeme analyzovat proč. Nicméně vy byste mohli vědět, proč to není využíváno dostatečně a mohly by proto být dohle, dobré důvody. Nebo také ne. Pokud není proto dobrý důvod, tak můžeme ty finanční prostředky omezit. Ale pokud ne, tak to nebudeme dělat mechanicky. Závěrem, pane předsedo, já nechci mluvit příliš dlouho, ale chtěl bych pouze zmínit, že jsme již připravili náš druhý pracovní dokument, který bude předložen a debatován dnes v našem rozpočtovém výboru. A v tomto pracovním dokumentu je příloha, ve které jsme se pokusili specifikovat, které položky by se mohly zahrnout do tohoto programu poskytování větší bezpečnosti občanů. Já vašemu zpravodaji tento dokument zašlu a chtěl bych, a vědět, zda podle vašeho názoru by tam měly patřit i jiné položky, nebo ne. A tento seznam potom chci využít pro změnění, pro změny v rozpočtu, které budeme provádět na podzim. Takže nyní jsem připraven zodpovědět vaše otázky a těším se na vaše rady. Děkuji, pane Šuriane. Takže pro ty z vás, kdo o tom nevědí, tak na schůzce koordinátoru 10. února jsme se rozhodli, že já jménem našeho výboru jako předseda napíšu dopis zpravodaji z výboru pro rozpočet a důvodem bylo samozřejmě naše velmi odlišná hospodářská situace, krize, která mezi tím velmi zasáhla oblast zaměstnanosti. Takže jsme se zmínili o sociálním fondu, fondu pro Eh, přizpůsobení globalizace, více zdrojů na vzdělávání, odbornou přípravu a boj proti zvyšování chudoby a sečování rozdílů mezi jednotlivými vrstvami společnosti. To byl v podstatě tedy obsah toho dopisu z, toho, z února a my jsme chtěli, aby tyto naše obavy byly uh, promítnuty v zprávě výboru pro rozpočet. A situace se od té doby ještě tady nezměnila. To je tedy stručná informace o tom, že jsme se s koordinátory rozhodli toto udělat. A nyní bych chtěl předat slovo panu Érimu, panu zpravodaji. Takže prosím. Děkuji, pane zpravodaji. Pa, pane předsedu, pardon. V letošním roce nám proběhnou volby, to je tím pádem velmi zvláštní událost a trošku nám to komplikuje ten obvyklý rozpo, rozvrh. Nicméně bychom tady možná mohli na začátek říct něco o tom, jak se rozvrhnout naši práci. Musíme vzít v úvahu tu skutečnost, že budeme muset pracovat rychle, budeme určitým způsobem omezeni v naší práci a musíme vzít v úvahu také skutečnost, že vzhledem k volbám dojde k tomu, že tady někteří z nás tu zůstanou, někteří nás opustí, takže se změní složení i členů našeho výboru. Nicméně podle mého názoru je toto velmi dobrá iniciativa ze strany těch, kdo připravují rozpočet a sice, že tady začneme na tom pracovat co nejdříve. A to byl také obsah dopisu, který zaslal náš pan předseda. My chceme, aby eh, výbor pro rozpočet vzal v úvahu naše priority, které jsem také já sám sepsal. Myslím si, že stínový zpravodaj by se měli sejít a navrhuji, aby to bylo první, v prvním týdnu v květnu ve Štrasburku. Abychom se tady mohli rozhodnout, jaké naše priority jsou. Myslím si, že naše názory jsou již velmi shodné a pokud se nám to tady podaří, tak na konci prvního plenárního týdne v květnu bychom už mohli být schopni připravit dokument, který by mohl být dále přeložen a 16. a 17. srpna bychom mohli být schopni už zahrnout i veškeré změny. Takže já navrhuji zpravodajům, aby se sešli na začátku května, aby intenzivně spolupracovali na vytvoření, na zahrnutí různých e, návrhů do určitého dokumentu, který by poté před lhutou mohl být ještě uzavřen. Možná by bylo také užitečné se zeptat na několik otázek pana Šuriana, ale on už mi vlastně na otázky odpověděl. A pokud jsem správně rozuměl tomu, co řekl, tak nám chce uh, ukázat určitou otevřenost. Bude otevřený také, co se týče jednotlivých položek. Já jsem ještě oficiálně neotevřel, eh, ter, pardon, neodržel jeho návrhy, ale už jsem viděl ty uh, přílohy a už jsem našel určité body, ke kterým budeme mít, dejme tomu, výhrady, ale chtěl bych říct panu zpravodaji, že s ním chceme úzce spolupracovat a to také uděláme. Pět priorit, které jsme my navrhli a které pan předseda zahrnul do svého dopisu panu Šuriánovi. Bohužel to tedy bylo pozdě, těchto priority ukazují, že musíme prostě nějak reagovat na současnou ekonomickou krizi. A znamená to, že dojde ke ztrátám pracovních míst, doufejme, že pouze přechodným. My musíme tento proces zastavit. A je třeba, abychom na to měli finanční prostředky a musíme také vytvářet nová pracovní místa. Otázka Fondu pro přizpůsobení globalizace se toho také úzce týká. To bude další bod na našem pořadu jednání dne, na dnešní schůzi. A sice, že, že 500 milionů eur by se mělo zvýšit na jednu miliardu eur probíhá určitá diskuze mezi námi a komisí, ale my máme pocit, že by se skutečně ta částka měla zvýšit. Stejné se týká i Evropského sociálního fondu a sice jak tyto fondy, jak tyto prostředky vynakládat účinněji, jak vytvářet nová pracovní místa a jak vynahradit ty nevýhody v sociální oblasti. Já jsem se všiml eh, v sociálním fondu určitých z... snížení finančních prostředků. Ty se mi nezdají podložené, ale o tom ještě budeme hovořit. Co se týče vzdělávání, odborné přípravy a finančních prostředků na ně, tak my si myslíme, že zde je také potřeba více eh, financí, protože to jsou klíčové oblasti v tuto chvíli. A jde tady o to, že po té, až se vypořádáme s touto hospodářskou krizí, tak musíme najít nové způsoby, jak vybudovat hospodářství, ekonomiku budoucnosti. A v neposlední řadě eh, v těch pokynech eh, nevidíme žádné řešení situace těch, kdo v této krizi něco ztrát, ztrácejí. Při plánování rozpočtu na rok 2010 bychom měli také eh, vynaložit určité prostředky na boj s chudobou a se sociálním vyloučením. Musíme ukázat solidaritu s těm, těmito lidmi a to je důležité právě vzhledem k současným okolnostem. Toto jsou priority, našeho výboru. A to, že náš pan předseda v nezměněné podobě tyto priority zaslal dále, ukazuje, že členové eh, našeho výboru se už shodli na otázkách priorit. Samozřejmě, že pro různé politické skupiny mohou mít různou váhu, ale myslím si, že bychom se měli spolu eh, dohodnout na nějakém kroku vpřed. Pokud pan zpravodaj pro, rozpočtovou, pro rozpočtový výbor nám vyjadřuje otevřenost tomuto tématu, tak bychom toho měli využít. Takže děkuji, pane předsedo. Myslím si, že pro tuto chvíli to ode mě stačí, protože pracovní dokument byl právě dokončen před nedávnem. My bychom ho ještě měli proskoumat, protože doteď jsme se soustředili na ty priority, ale tento dokument nám pomůže dále v naší práci. Děkuji. Děkuji, paní Jens. Děkuji. Já s kolegou mohu jen souhlasit. Věřím, že nyní, když se potýkáme s velkou krizí, určitě vzroste i ochota mezi jednotlivými výbory navzájem spolupracovat. Chtěla bych ale také zdůraznit, všichni známe tu diskusi o tom, že získat více finančních prostředků bude velmi těžké. Ale na druhou stranu nesmíme zapomínat na potřebu koncentrovat se na určité velmi důležité oblasti. To znamená, je potřeba bojovat proti sociálnímu vyloučení, snažit se dosáhnout vyšších kvalifikací a vytvářet nová pracovní místa. Eh, důležité je také eh, podívat se na ty nové programy, které se nyní rozbíhají prostřednictvím pilotních projektů to jsou věci jako různé vzdělávací eh, programy pro učňovské profese a podobně, že je tedy s nějakým způsobem rozšíříme a rozpracujeme. Pan zpravodaj kladl velkou váhu na rozpracování bezpečnostních systémů a já si myslím, že to je tedy jedna věc, všeobecná bezpečnost v Evropě, ale eh, nesmíme <laughs> samozřejmě zapomínat na sociální bezpečnost, což je trošku něco jiného a právě v této chvíli je to obrovsky důležité. Eh, to potom samozřejmě platí také pro další oblasti. Tak Stephen Hughes. Děkuji, Stephen Hughes. Děkuji. Také souhlasím s tím, co říkal eh, pan Šábo. Doufám, že pan zpravodaj předá výboru budget eh, takový signál, že je velmi důležité nějakým způsobem reagovat na naše priority a určitě nezapomínat na to, že právě tahle ta krize vznikla proto, že jsme často v Evropské unii nereagovali dostatečně eh, rychle na některé signály, které se začaly v ekonomice projevovat. A ještě bych rád zdůraznil obrovský význam uchování pracovních míst. Eh, nedávno se ve Stockholmu eh, ukázalo, že dojde asi k 30% snížení eh, či 20% snížení pracovní doby a 30% snížení mzdy v ocelářském průmyslu. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom eh, v podstatě takovéto systémy nějakým způsobem podporovali, protože to eh, vede k eh, udržení těch pracovních míst v současné době. Mm, můžeme proto také používat využívání strukturálních fondů a podobně. A zabráníme tak tomu, aby se lidé stali nezaměstnanými, což by pak potenciálně mohlo vést k dlouhodobé nezaměstnanosti, což samozřejmě by tu recesi ještě mnohem zhoršilo. Já k tomu vlastně předložím některé pozměňovací návrhy, které by se potom mohly vztahovat k některým rozpočtovým položkám týkajícím se strukturálních fondů. Takže já doufám, že to pan zpravodaj poznamená. Děkuji. Nikdo jiný si už nežádá o slovo. Ještě bych rád zúraznil to, co už jednou bylo řečeno na tomto výboru. A sice panoval široký konsenzus eh, ohledně toho, co jsme řekli v tom, eh, ohledně toho dopisu, který jsme zaslali. Bylo by pozoruhodné, kdyby eh, Evropská unie vůbec nebyla schopna reagovat na potřeby lidí v současné době a to se samozřejmě týká krize pracovních míst a my se tedy snažíme udělat všechno pro to, co můžeme, abychom tuto krizi hospodářskou, finanční i pracovní Eh, nějakým způsobem drželi pod pokličkou, aby se dále nešířila. A je velmi důležité postupovat jednotně, abychom také byli připraveni na situaci, kdy se věci začnou obracet k lepšímu. A to se právě týká těch vzdělávacích aktivit. Eh, dnes právě na to je čas. Takže vzdělávací programy právě nyní jsou e, velmi dobré a to se samozřejmě musí odrazit i v rozpočtových položkách, které se stanovujeme v parlamentu. A já nyní předávám slovo panu Surjanovi. E, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tu debatu ještě neuzavřeme. Určitě o tom budeme dále hovořit v budoucnosti. Jenom bych teď řekl něco k pár věcem, které jsme tady vyslechli. Na webové stránce KOBu naleznete i můj pracovní dokument 2. A ten má název Bezpečnost pro evropské občany. A tam jde zejména o reakci na globální hospodářskou finanční krizi. To je tedy ta první věc. To znamená, bezpečnost zastřešuje celou tu zprávu a vlastně pod tím jsou potom další důležité body jako, body, jako je například eh, ochrana pracovních příležitostí a vytváření pracovních míst a právě třeba i podpora malých a středních podniků, která se s tím pojí. Je velmi důležité to, co jste říkal, pane předsedo, že nejde pouze o ten fond pro přizpůsobování se globalizaci, ale samotná politika soudržnosti nebo také fond regionálního rozvoje mají obrovský význam. Eh, pokud bychom eh, využili tyto peníze, eh, zaměřili, zaměřili se na zvýšení HDP a vytváření pracovních míst, tak situace by se výrazně zlepšila. To znamená, neznamená to více finančních prostředků, ale spíše koncentrovanější využívání těchto prostředků. A my samozřejmě musíme být schopni ovlivnit, jak se finanční prostředky daňových poplatníků budou využívat. A sice je potřeba využívat je vhodným způsobem, Někteří z vás zmiňovali otázku pilotních projektů. Já tady mám otázku. Určitě je eh, takovou nepsanou povinností eh, parlamentu popsat, eh, poslat seznam plánovaných pilotních projektů, kde vlastně bude jakýsi takový hlavní signál týkající se těchto projektů. Pošle se to na komisi ještě před summitem. A já vás tedy vyzývám, pokud máte nějaký plán, pokud máte nějaký seznam takovýchto pilotních eh, projektů, pošlete mi to prosím a já to potom pošlu na komisi, protože eh, tak to je možné potom spravovat tyto pilotní projekty v budoucnosti. My vlastně zjistíme, eh, jaká je jejich proveditelnost a a pak se to samozřejmě může i projevit do rozpočtu, takže je velmi důležité, aby se to udělalo teď. Čaba říkal, že nyní je na čase mít kromě těch pěti miliard ještě jednu miliardu v tom globalizačním fondu, ale vlastně v prvním roce globalizačního fondu se využilo méně než 4%, v následujícím roce méně než 10% a v roce 2009 eh, zatím vůbec není snadné to odhadnout. Mně se zdá, že se to zvyšuje mnohem více nad těch 500 tisíc, 500 milionů. důležitější podle mě je, a objevuje se to i v mých pokynech, že bychom se směli snažit změnit pravidla pro fungování tohoto fondu tak, aby byl efektivnější a aby vlastně e, využívání prostředků z tohoto fondu bylo proveditelnější. Tak, abychom z toho samozřejmě mohli vyzískat více. a nesmíme zapomínat, že v členských státech jsou také problémy a rada nikdy nebyla příliš štědrá při poskytování finančních prostředků na evropskou sféru. A nyní jsou výrazně proti této myšlence poskytnutí více finančních prostředků. A teď bych ještě na závěr chtěl vysvětlit, jak vypadá hladká spolupráce s vámi. Vy jste například hlasovali, eh, co se týče těchto pokynů. Tady se píše, že nedávná finanční a hospodářská krize, její dopad na eh, pracovní příležitosti, lepší implementace strukturálních fondů, to vyžaduje zvláštní pozornost. Také je zde, se zde zmiňuje sociální soudržnost, abychom překonali problém ztracených pracovních míst, aby bylo možné vytvářet pracovní místa. A k tomu globalizačnímu fondu to už jsem vysvětloval. Takže prosím kolegové, snažte se přečíst si náš pracovní dokument. Tam naleznete potenciální seznam položek. Takže ještě jednou děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání a já doufám, že naše spolupráce bude v budoucnu velmi užitečná. Naše poslední připomínka. Eh, termín pro předkládání pozměňovacích eh, návrhů je do 9. září ve 12 hodin. Takže vás čeká tvrdá práce a v podstatě to znamená, že se budete vracet z dovolené, že zde budou noví kolegové, kteří budou vůbec se snažit zorientovat v této budově, takže to určitě není ideální termín, ale je potřeba, abyste se tedy snažili předložit vhodné pozměňovací návrhy ze strany výboru a já si myslím, že se nám to podaří. Děkuji. Tak se mycket. Vi ska fortsätta samarbetet. Låt mig øh, Děkuji a také děkuji za tu spolupráci s vámi. Dovolte, abych vás ještě informoval o jedné věci. Je to pravda, že fond pro vyrovnání se s globalizací byl využíván velice málo a tato skutečnost má více důvodů. Tato, tento finanční nástroj vznikl v naprosto odlišném ekonomické situaci, než je ta současná. Nicméně právě teď se ukazuje, že tento fond eh, by mohl být eh, využíván. Jak jsem již řekl, nacházíme se v situaci, která je opravdu úplně odlišná a proto si nemyslím, že bychom mohli využívat finanční prostřed, či lépe řečeno argument, eh, který se opírá nějakým způsobem o minulost a že bychom tedy eh, nemohli uvažovat o nějakých dalších eh, rozpočtových linkách v, tom, v rámci tohoto fondu. Každopádně vám děkujeme, pane zpravodaji, a budeme pokračovat ve spolupráci. Takže diskuze k rozpočtu se tímto dostává k závěru a před námi je bod 5, změna nařízení 1927 lomeno 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Naší zpravodajkou je paní Stauner. Děkuji. Vážení kolegové a kolegyně, po rozpravě se stínovými zpravodaji minulý týden ve Štrasburku jsem navrhla, a to vidíte i na mém hlasovacím seznamu, že většinu svých pozměňovacích návrhů stáhnu. Je jich asi 20, které stahuji. A my se tady nyní zaměříme na tři důležité body, tak aby se to celé projednalo co nejrychleji. Ale myslím si, že tam vlastně panovala i schoda v, mezi těmi, kteří se účastnili té rozpravy, že právě se snažíme dosáhnout co největší efektivity tohoto fondu a je tedy potřeba dosáhnout určitých změn. A nemělo by to probíhat nějak zdlouhavě, je potřeba to udělat teď. A tady vlastně je taková navrhovaná linie souhlasit s návrhem komise a já, já s tím ale nemohu souhlasit. Já vám teď tedy vymenuji ty tři body, které navrhuji. Na to bychom se měli zaměřit, podle mého názoru, a já tady doufám, že naleznu i váš souhlas. Jednak jde o to, eh, to se vztahuje paušalizace těch 20%. Neuděláme to stejně jako u ESF, ale trošku podobně. Možná připomínám zprávu kolegyně Jens, tenkrát jsme jako frakce s tím souhlasili a já si tedy myslím, že tuhle tu eh, paušalizaci bychom měli eh, zavést i pro tento fond. A sice, aby v podstatě celé to zpracovávání bylo jednodušší. A asi tedy se mnou budete souhlasit, že já s tím mohu souhlasit a myslím si, že snad to uděláte také. Je to pozměňovací návrh 47 který vlastně odpovídá tomu eh, návrhu v ESF. Jinak už jsme často diskutovali o podobnosti fondu EGF a ESF. Eh, teď nevím, jestli ty podobnosti jsou dobré či špatné, ale v konečném důsledku tyhle ty e, dva fondy nějakým způsobem souvisí a proto bychom se měli také zaměřit na otázku, jaká bude výše e, kofinancování, spolufinancování. Já jsem ochotná e, jít na ten návrh komise 75%. Myslím si, že to je docela nutné a také si myslím, že to bude zjednodušení a a hlavně to bude znamenat, že tedy členské státy nebudou mít různé podpůrné eh, přístupy či vzory, ale že budou tedy postupovat jednotně, zejména v oblasti sociální. Také souhlasím s pozměňovacím návrhem 53 kolegyně Šrute. Tam jde také o velmi důležitý bod, a sice hodnocení dopadu, které je potřeba mít ze strany komise. Také souhlasím s pozměňovacím návrhem 51 liberálů. Eh, myslím si, že to byl kolega Kočilobo, každopádně to byla eh, frakce ALDE že je tedy potřeba poskytnout dodatečně prostředky pracovníkům, to znamená, jsou to vlastně nějaké prostředky v národních rozpočtech. To si myslím, že je docela důležité. Tak, aby zůstalo co nejvíce pro eh, zaměstnance. A proto souhlasím také s pozměňovacími návrhy. Já myslím, že jsem tam sama předložila nějaký, ale jsou to 45 eh, a 35 kolegyně Šrétr, že to se týká vlastně eh, prostředků na technickou pomoc ze strany komise, které bychom my, my v podstatě chceme, aby ty prostředky se dostaly těm, kteří jsou jasně jmenováni v názvu a sice tedy zaměstnancům a nikoli tedy nějakým aktivitám, které by komise chtěla eh, financovat. Takže tolik asi z mé strany vidíte, že jsem se opravdu zaměřila na tři, možná čtyři důležité body a doufám, že všichni členové výboru s tím budou moci souhlasit. Děkuji. Je tady několik žádostí o slovo. Nejprve pan Escobar a pan Steven News hned po něm. Děkuji, pane předsedo. Tak nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce za odvedenou práci, paní kolegyni Stauner po posledních eh, rozhovorech a po stažení pozměňovacích návrhů eh, musím říct, že se projevila jako velice flexibilní a politicky velice prozíravá a to je eh, jistě z kraje velmi dobrá zpráva. Je třeba abych trochu vysvětlil eh, některé zásadní věci, které eh, se s tímto tématem spojují. S čím máme co dělat? Už eh, s určitým způsobem výjimečnou záležitostí, protože komise tady tuto zcela mimořádnou věc chce řešit mimořádným způsobem. A je třeba, abychom se chovali právně čistě. Nemůžeme nerovné situace nerovným způsobem řešit. A v tomto směru je třeba si uvědomit, že toto je nařízení, které má své hospodářské, ale také své politické důsledky. A proto musím říct, že naprosto souhlasím s navrženým textem komise. E, politická e, odpověď, kterou my musíme přinést, je následující. Musíme e, tuto otázku vyjasnit jednou provždy a je třeba, aby ten nástroj byl modifikován v prvním čtení. Proč? Je zřejmé, že je třeba, abychom e, e, se tady vyrovnali s určitým požadavkem ze strany občanů, protože Nezaměstnanost je e, tím nejhorším fenoménem krize a jak poslanci a poslankyně, tak všichni Evropané vědí, že teď je míč na naší straně hřiště a že my musíme přinést politickou odpověď. E, jistě mohou tady být určité modifikace, které jsou sporné, jiné jsou e, málo významné, ale teď opravdu není čas na to, abychom se zabývali detaily. My musíme reagovat, reagovat pevně a reagovat rychle. To je určitá téze, za kterou já pléduji. Je třeba přijmout návrh komise takový, jaký je. Nesouhlasím s těmi, kdo říkají, že je třeba text ještě doplnit, rozšířit. skutečně eh, si nemyslím, že bych eh, měli rozšiřovat možnosti využívání tohoto fondu. To není správný přístup. Máme tady návrh komise, jistě může eh, se dospět k schodě mezi všemi frakcemi ohledně některých zásadních věcí, ve kterých spolu všichni souhlasíme, ale nesnažme se ten text v jeho zásadním charakteru nějak měnit. Teď jde o to dospět k politické schodě, to pod nás žádají občané a bylo by velice obtížné e, Evropanům říct, že jsme prostě nebyli schopni e, to nějakým způsobem e, sladit, do, zlepšit a že bychom vlastně tady přišli s tím, že budeme využívat finančních prostředků, které jsou tak trochu mimo, které jsou jakoby prošlé, které jsou z nevyčerpaných zdrojů z Evropského sociálního fondu, jak vysvětlit občanům, že tyto peníze zůstanou ležet ladem a že se nebudou využívat. Takže ještě jednou je třeba ten problém vyřešit rychle a na základě široké schody. Hej, Jus, děkuji, pane předsedo. Kolega se omlouvá, je naším stínovým zpravodajem, ale nemohl dnes přijít, takže e, hovořím vlastně za něho. Nemusím hovořit dlouho, my jsme hovořili hned z kraje jasně. Nemyslí, e, John také nepřišel s žádnými pozměňovacími návrhy, protože podobně jako řekl předřečník, je třeba, aby tento text byl přijat co nejdříve a není možné ho nějakým způsobem zpomalovat. E, myslíme si, že jakékoliv pozměňovací návrhy by byly vlastně překážkami na cestě cestě a je to něco, co musíme opravdu se vyvarovat toho e, za každou cenu. E, doufejme, že ve čtvrtek půjdeme na e, jednání už s čistým štítem a že nebudeme předkládat žádné pozměňovací návrhy. Děkuji. Paní Jukevice. Děkuji, pane předsedo. Já mám takovou otázku k technickému personálu. Jedná se o překlad. Eh, eh, s litevštinou jsou tady určité technické problémy. Eh, a zároveň bych chtěla poděkovat zpravodajce k flexibilnímu postoji k celé situaci. Z kraje to vypadalo, že se bude obtížně hledat kompromis, ale teď je, zdá se řada kolegů tomu nakloněná. A e, chtěla bych také e, podpořit návrh komise doufám, že se na tom shodneme. Myslím, že se musíme opravdu soustředit na ty hlavní věci, které tady již byly zmíněny několika kolegy. To znamená, e, že se musíme soustředit na význam toho, že tato situace je opravdu mimořádná a pokud na ní nebudeme reagovat adekvátně, tak bude opravdu obtížné vysvětlit našim, hlas, našim voličům, našim občanům, eh, proč toho nejsme schopni. Eh, jde o podporu ze strany vlád, eh, ze strany parlamentu, ze strany komise. Chci poděkovat komisi za to, že tady odvedla svou práci rychle a také bych chtěla poděkovat panu Stoby Jargensonovi, se kterým jsem se sešla a který se zmínil, že Uvnitř rady jsou jednání poměrně úspěšná v této věci a většina účastníků si uvědomuje význam tohoto fondu. Takže já bych řekla, že to byla dobře či rychle odvedená práce a že jde o to, abychom se hlavně snažili rychle reagovat na tuto situaci. To je teď nejdůležitější. Další věci jsou méně závažné a neměli bychom s nimi ztrácet čas. Omlouvám se, paní Stauner, e, nebyla jsem e, bohužel situaci, bych mohla eh, se zúčastnit jednání eh, stínových zpravodajů ve Štrasburku, ale eh, z elektronické komunikace jsem pochopila, že moje politická frakce text tvoří a doufám, že tady nebudou žádná nedorozumění ani s ostatními liberály a dalšími. Takže já si jen přeji, aby i ostatní politické frakce se na věc týkající se Fondu pro přizpůsobení se globalizaci dívali flexibilně. Ještě bych si s dovolením eh, vzala na chvilku slovo, abych eh, reagovala na to, co řekl zpravodaj z rozpočtového výboru v tom smyslu, že tyto prostředky nebyly plně využity. Já bych na to reagovala asi takto. Není až tak důležité, kolik finančních prostředků bylo využito v prvním a druhém roce, ale významnější je, jakým způsobem byly tyto finance využity. A když analyzujeme žádosti ze strany členských států, tak uvidíme příklady toho, že tento nástroj, tento fond je skutečně nástrojem, který, eh, se, mm, eh, který vlastně zajišťuje solidaritu s těmi, kteří byli vytlačeni z trhu o práce. Je pravda, že, ta, eh, že to pomalé využívání je skutečností, ale není to až tak důležité. Jsme stále na počátku, ty postupy jsou poměrně složité a myslím, že s časem to všechno překonáme. Také bych chtěla poděkovat Kimisi za iniciativu, Eh, kterou prokázala ne jenom v dokumentech, ale tak, jak to řekl pan Jorgenson, eh, v tom smyslu, že tady vlastně určité věci se konaly paralelně mezi jednotlivými odděleními a eh, odbory i komise, takže se věci zrychlily v tomto směru bych také apelovala na naše kolegy, kteří jsou v tomto zapojeni, aby nestráceli čas. Někdy eh, oddalujeme eh, rozhodnutí, eh, někdy prostě se věci protahují a my tady musíme reagovat opravdu rychle a rychle lidem pomoci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Takže pan Matthews nyní. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít s tím, že souhlasím velmi s tím, co řekl pan kolega Escobar. A sice, že nechceme žádná spoždění, chceme dosáhnout schody v prvním člení a, čtení a to uh, formou koncenzu. Ale to neznamená, že bychom neměli předkládat pozměňovací návrhy, protože pro ně se nám v normální době povede pravděpodobně uh, získat podporu. Naše zpravodajka stáhla většinu svých podměňovacích návrhů tak, aby tam byly jenom ty hlavní věci a přesto bychom chtěli dosáhnout tady schody v prvním čtení. My jako skupina podporujeme pozměňovací návrhy pana Kočilova a doufáme, že získáme podporu i pro naše pozměňovací návrhy. My se nesnažíme nic komplikovat a protahovat ale chtěli bychom, aby ta schoda v prvním čtení neobejde parlament, že si rada s komisí eh, neřeknou, že parlament vlastně nepotřebují. My tady máme totiž několik věcí, o kterých chceme hovořit a pokud se nám nepodaří dosáhnout eh, dohody k těmto věcem, tak je můžeme dále stáhnout během další debaty, ale my nemůžeme dosáhnout schody v prvním čtení ani a přitom dopustit, aby eh, Evropský parlament vůbec nevyjádřil svůj názor. Takže chceme samozřejmě dosáhnout schody v prvním čtení, ale musíme mít možnost dosáhnout, eh, tedy vyjádřit naše názory. Děkuji, pan Perejva. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, přátelé, já bych chtěl jenom poblahopřát zpravodaji, zpravodajce paní Štaunerové eh, k těm 75 procentům, kteří jsou pro. Děkuji. Tak se mycket. to jde. Děkuji. Paní Schrader. Děkuji. Já bych chtěla jenom v tuto chvíli říci, že paní Štanl řekla přesně to, na čem jsme se shodli minulý týden a sice, že stíňoví zpravodajové chtěli vylepšit tento fond, chtěli, aby tyto finanční prostředky byly účelově a, um, využívány a to je přesně to, co vy jste, paní Štalnerová, navrhla a naše skupina to může určitě podpořit. Teď, co se týká těch 75%, vy víte, že musíme ještě něco zlepšit v průběhu plenárního zasedání, pokud chceme dosáhnout nějakého skutečného zlepšení v praxi. Takže já budu eh, skutečně trvat na tomto pozměňovacím návrhu, které, který se týká úvodních ustanovení. My jsme se shodli, že to je skutečně důležité. A u všech ostatních bodů, které jste naznačila, vás můžeme podpořit. A jsme vám velmi vděční za to, že jste stáhla ty ostatní pozměňovací návrhy a že se budeme soustředit skutečně na ty zásadní věci, tak aby ten fond byl efektivnější. Děkuji. Roger Helmel. Děkuji, pane předsedo. Musím přiznat, že jsem poslouchal tuto diskusi a měl jsem stále větší pocit, že to je úplně nereálná diskuze. Já jsem slyšel, že zde kolegové říkají, že občané v celé Evropě čekají na naši podporu. A říkalo se tady také, že občané nebudou chápat, proč nebu- nereagujeme na jejich uh, potřeby. Já zastupuji 4 miliony lidí a nikdo z nich mi neřekl, že čeká na naši podporu, ani že nechápe, proč nereagujeme. Uh, a ten fond, o kterém hovoříme, tedy pro přizpůsobení globalizace, je, je samozřejmě velmi podstatný, ale v porovnání s rozsahem hospodářské krize, v které se nacházíme, je to malá změna v porovnání s aktivitami, které provádějí členské státy a s těmi finančními prostředky, které jsou uh, utráceny na sociální programy, na vzdělávání a také samozřejmě na, sociál, na finanční stimuly, které řada členských států schválila. A to eh, množství finančních prostředků, o kterém zde hovoříme, je velmi malé v tomto kontextu. A já se teď divím, že my tady vlastně posuneme tyto malé články eh, částky peněz a předstíráme, že ty miliony občanů eh, Evropské unie čekají, co uděláme a že jim přispěcháme na pomoc jako rytíři na bílém koni. Takže prosím, abychom eh, to viděli reálně. Tyto věci jsou skutečně velmi podružné v porovnání s celkovým rozsahem té krize. Dobře. Ve Švédsku máme jedno takové řečení, které mluví o pokrytectví a v určitém smyslu bychom mohli říct, že uh, Eh, Evropský fond pro přizpůsobení globalizace samozřejmě nevyřeší problémy se zaměstnaností například pro všechny občany, ale myslím si, že každé malé úsilí, které vyvineme, může něco změnit, alespoň pro některé občany a pro ty to bude velmi významné. Tento fond, fond společně s národními prostředky eh, Samozřejmě to nemůže Eh, vyřešit všechny problémy, ale proč bychom měli složit ruce do klína a nevyužít ty prostředky, když je máme k dispozici. A to se právě snažíme v tuto chvíli dělat. Změnit pravidla tak, aby když jsou někteří občané, kteří byli vytlačeni z evropského trhu práce, aby měli možnost nějak se přeškolit, dále vzdělávat a abychom mohli využít peníze uh, právě na další vzdělávání pro lidi, kteří ztratili práci vzhledem k recesi. Takže ať už si o tom myslíte cokoliv, je důležité to prosadit rychle, abychom ujistili, že tyto peníze můžeme využít pro naše voliče, kteří v tuto chvíli trpí, protože přišli o práci. Děkuji. Děkuji a co komise? Nechce se k tomu také vyjádřit? Zdá se, že tomu tak není. Komise se již vyjádřila, takže paní Stavlo, to je jasné a hlasovat budeme zítra. Děkuji. Chci poděkovat všem, kteří vystoupili a musím říct, že jsem velice ráda, že tato otázka, která z kraje vypadala obrovsky komplexní, se nakonec eh, projednala a zdá se, že to celé ponese určité ovoce. Jedná se tady o takzvaný zrychlený postup, proto jsem také Eh, řadu pozměňovacích návrhů stáhla. Já doufám, že se budete moci připojit ke mně, co se týče těch tří, čtyř pozměňovacích návrhů, které zůstaly. Teď jsou cíle jasné. Jde o to, aby užívání eh, fondu bylo efektivnější a jednodušší. Tady vůbec nejde o to, abychom vytvářeli na cestě nějaké další překážky, abychom komisi věci stěžovali. To vůbec nebyl náš úmysl a já jsem to také řekla již v prvním vystoupení. Ale myslím, že jsme na dobré cestě, zůstáváme v kontaktu jak s komisí, tak s radou, diskutujeme s nimi a uvidíme, jak se k věci postaví jedni i druzí. Zatím je to trochu obtížné, nemůžeme věštět z křišťálové koule, nicméně jsme na té správné cestě, e, víme, jaké jsou zájmy pracujících a to je, e, a jejich branění je naším hlavním úkolem. Děkuji vám. Diskuze je tedy tímto uzavřena a zítra budeme hlasovat. A před námi je tedy další bod na pořadu jednání. Jedná se o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při prací e, těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň. Příslušný výbor je výbor pro otázky žen a naší e, autorkou stanoviska je paní Madeira. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se domnívala, že se tady jedná o posílenou spolupráci. Každopádně děkuji. Je pravda, že jsem se zúčastnila e, vypracování této zprávy, která prošla řadou různých období a A nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří poslali eh, své příspěvky eh, k vytvoření této zprávy. Eh, bylo to samozřejmě velice zajímavé na těchto pozměňovacích návrzích pracovat. Už jsme o této otázce diskutovali ve výboru a mám e, opravdu pocit, že jsme tak trochu na jedné vlně a že e, vlastně se dá říct, že ta hlavní osa dokumentu e, předloženém komisí je, jde tím samým směrem jako mé vlastní uvažování. Je to pro eh, Unii otázka citlivá, situace se určitým způsobem vyvinula a nám se eh, teď především jedná o eh, zajištění kompromisu, i když ta situace, jak jsem řekla, je obtížná. Možnosti, z kterých bychom si mohli vybrat, by mohly být početnější, to ano, ale v zásadě mohu říct, že ty příspěvky, které se ke mně dostaly, jsou velmi pozitivní. Některé eh, z těch pozměňovacích návrhů se spíš eh, zabývají vlastně, nebo vycházejí z perspektivy komise. To jsou pozměňovací návrhy kolegy Tomase Mana například, anebo kolegyně Stauner. Kolegyně Stauner říká, že jsou to pozměňovací návrhy výhradně z pera kolegy Mana, ale každopádně si myslím, že bychom měli dost problémy eh, tyto pozměňovací návrhy pana Mana začlenit do obecného rámce zprávy, protože on při nich vlastně opravdu se opírá především o text komise. Jistě, mohli bychom o celé věci diskutovat do větších podrobností, ale já bych vás tady chtěla minimálně upozornit na pozměňovací návrh číslo 40. A tady bych eh, chtěla říct, že eh, opravdu souhlasím s textem komise a ptám se kolegyně Stauner, zdali by svůj text mohla eh, trošičku ještě vyjasnit, protože ty cíle jsou samozřejmě velmi záslužné, ale jde o to, zdali jsou to lepší cíle než ty, které jsme si stanovili my. Tak eh, to říkám proto, že doufám, že co se týče pozměňovacího návrhu 40, se paní Stauner ještě zamyslí nad svým textem a podívá se na to, má na to čas ještě do zítřka do rána. Jde o to, abychom ten problém vyřešili. Já samozřejmě vycházím z portugalské verze textu, to bych měla předeslat, ale dívala jsem se jak na anglické znění, tak na znění francouzské. A pak mám ještě jeden pozměňovací návrh 43, eh, kde jsem zaznamenala určitou chybu. Eh, ústního pozměňovacího návrhu říkáme eh, postiženější. Já teď hovořím, opakuji, o portugalské verzi textu. Je třeba se podívat, jak ten text je jak ten text vypadá v dalších verzích. Dívala jsem se na francouzskou a anglickou verzi a tam je to stejné, takže tady bych vás požádala, aby ten text byl příslušně opraven. A v rámci možného bych opravdu ráda, aby paní Stauner trošičku dovysvětlila pozměňovací návrh 43, který mi nepřipadá úplně jasný. Děkuji, pane předsedo, já děkuji vám. Je pravda, Eh, že se jedná o stanovisko, ale také o posílenou spolupráci. Paní Stauner. Děkuji, pane předsedo. Vážená kolegyně Madeiro a další kolegové, pokud jsem tomu správně rozuměla, shodli jsme se na tom, jak tedy zpravodajka, tak já, Co se týče pozměňovacího návrhu 12 a mého pozměňovacího návrhu 53, tam jsme nalezli jistý kompromis mezi těmito dvěma návrhy. Tady tedy jde o to ochranné období před porodem a po porodu. To by vlastně byl eh, poz, kompromis mezi pozměňovacími návrhy 37 a 40. Tady už o tom kolegové mluvili. Já si myslím, že na tom bychom se mohli shodnout, protože si myslím, že obě si myslíme, že pokud by to bylo tak, jak to chce komise, a sice, že tedy to rozdělení eh, té ochranné lhuty před a po porodem by bylo úplně libovolné, tak je potom možné, že zaměstnavatel v některých tedy oblastech by asi vyvíjel tlak na těhotnou ženu, aby si vzala mateřskou dovolenou až po porodu. Ačkoliv z nejrůznějších důvodů, třeba i zdravotních důvodů, by jistě bylo vhodné vzít si eh, tu dovolenou už třeba několik týdnů před a proto tedy eh, vlastně v tomto smyslu jsme se shodli na tom eh, pozměnění těch dvou návrhů 37 a 4. Já jsem v podstatě navrhla i kompromisní návrh, ale zatím na něj zpravodajka nezareagovala. Ale o tom bychom se ještě mohli pobavit. A pak mi jde ještě o můj pozměňovací návrh 48. Vážené kolegyně, kolegové, já si myslím, že eh, ochrana před výpovědí by neměla končit tím čtvrtým měsícem, ale měla by jít ještě dále každá matka, která eh, je eh, v nějakém zaměstnaneckém poměru, kdo, každá žena, která využila tuto dovolenou, ví, že když se vrátíme do své práce, do profese, tak ještě v několika třeba prvních týdnech máme problémy s hlídáním dítěte, nebo třeba musíme brzy odcházet z práce domů. A pokud tam už není žádná ochrana, tak já samozřejmě nechci podsouvat nic zlého zaměstnavatelům, ale myslím si, že právě v těch prvních dvou týdnech, předtím, než se to všechno zaběhne, i s hlídáním dětí a podobně, e, může vzniknout e, důvod pro to, aby tedy zaměstnavatel dal e, dané zaměstnankyni tedy výpověď a proto si myslím, že by tam měla být ta ochrana lhůta o čtyři měsíce delší. O to mi tedy v podstatě tam šlo. A aby tedy každý tomu rozuměl, řeknu ještě jednou jednu věc. To, že tam je tedy mé jméno k pozměňovacím návrhům kolegy Mana, to není moje vina, ale je to tedy vlastně pochybení sekretariátu. Až na ten pozměňovací návrh 55, který je náš společný. Jinak já s, žádné ty pozměňovací návrhy kolegy Mana nejsou tedy, nemají se mnou nic společného. Prostě to takhle bylo taková malá chyba, která ale nebyla tedy z mé strany. A takhle tedy vypadá toto mé stanovisko za naši frakci a podporuji vlastně a, a říkám, že tedy vlastně všechny ty po, eh, pozměňovací návrhy eh, pana Mana až na návrh 55 v podstatě nepodporují. To znamená, jdou proti mé linii. Děkuji. Tak Děkuji. Pan Matthews. Děkuji, pane předsedo. Eh, jenom bych chtěl hovořit o kompromisu B, kde se hovoří o tom, že členské státy mají zajistit, že tato uh, mateřská dovolená nebude mít negativní dopady na uh, důchod. Tady mám několik poznámek. Za prvé by mě zajímalo, co tento kompromis dělá v této konkrétní zprávě, protože pokud se nepletu, tak tady se mluví o bezpečnosti a zdraví v práci pro tedy těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně, které nedávno porodily nebo uh, kojí. A penze, důchod, to se netýká nějak bezpečnosti práce nebo zdraví. Samozřejmě, že by to mohlo být důležité téma, ale ne, není to předmět této zprávy. A já bych byl raději, aby to tam nebylo, protože se to tam prostě podle mého názoru nehodí. Nicméně, pokud zpravodajka věří tomu, že z jakéhokoliv důvodu by to tam určitě být mělo, tak ano, ona je zpravodajka, ale chtěl bych navrhnout, aby se změní lehce pozměnilo. Navrhuji tady ústní pozměňovací návrh, protože pokud se nepletu, tak my jako parlament nemůžeme diktovat členským státům to, co musí nebo nemusí udělat v oblasti práv na penzní zabezpečení. Eh, my můžeme říci, že mají zajistit, protože je to jej, nebo mohou zajistit, protože je to jejich kompetence, ale pokud tedy paní zpravodajka opravdu chce to tam ponechat, tak bych eh, všechny požádal, aby vzali v úvahu můj ústní pozměňovací návrh, kde by se hovořilo o tom, že jsme toho názoru, že by členské státy měly zajistit a tak dále, což tam udrží tu hlavní myšlenku, ale je to méně přímé. Děkuji. Paní navrhovatelka tady může nyní odpovědět na všechny podněty. Děkuji, pane předsedo. Co se týče uh, bodu od paní Štauner, především pozměňovacího návrhu 48, ano, do, děkuji, to jste mi vysvětlila a je to naprosto přijatelné, takže to mohu podpořit. Co se týče pozměňovacího návrhu 40, tak tam si myslím, že se ještě k tomu budeme muset vrátit. Protože tady jde o to, jestli, jestli definujeme minimální nebo maximální lhůty pro něco. Minimální nebo maximální úroveň, ale jinak obecně si myslím, že pravděpodobně jsme na stejné vlně. Takže bychom měly být schopny se na tomto domluvit. Je to sice detail, ale myslím, že kompromis asi bude možný. Co se týká těch penzijních práv důchodu, tak skutečně samozřejmě to není zpráva zaměřená především na toto téma, ale bezpečnost a zdraví na pracovišti vždycky mají vliv na stabilitu, sociální ochranu a tak dále. V žádném případě se tady nesnažíme nějak plést do jednotlivých eh, systémech v členských státech, protože to je určitě jejich kompetence, ale snažíme se tady zajistit, aby tyto systémy sociálního zabezpečení nebyly nějak uh, znevýhodňovány nebo podkopávány. A to je v zájmu všech zúčastněných, protože víme, čemu někde může dojít, k jakým problémům. A určitě to není mm, malý problém. Občané se, budou, mm, se musí tedy eh, dívat do budoucnosti s jistotou, musí mít tu možnost. Takže my musíme brát v úvahu skutečnost, že ty chudší eh, části naší společnosti jsou právě starší ženy. A já si myslím, že na toto se musíme v budoucnu zaměřit. Žádný členský stát by v žádném případě neměl přistoupit k takovým opatřením, která by je nějak znevýhodňovala. To se týká samozřejmě veřejných systémů a ne soukromých. Uh, Samozřejmě musíme tam nechat nějaký prostor pro přizpůsobení v rámci jednotlivých systémů, ale tak pokud chcete, můžeme to udělat formou doporučení. Tedy doporučení nějakého minima. To je pravděpodobně nějak, jenom jazyková otázka, možná můžeme přijít na nějaké ještě lepší znění. Děkuji. Paní Šredre, vy jste požádala o slovo, já vám dám slovo, ale už jste měla možnost promluvit k této otázce ještě předtím, než jsem dal slovo Jamile, aby ukončila tuto diskusi. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom jednu otázku. Mně vůbec totiž není jasné, proč zamítáte pozměňovací návrh 1.20. Můžete to vysvětlit? Okay. Then I give the floor again to Mrs. Jamila to finish this debate. 31? 21? Pozměňovací návrh 21. Bem, relativamente à, à questão 21, e um, eh, se o colega, o colega Buxilos acha que a questão de direitos pensados... Ano, 21 Ehm, pan kolega si myslí, že to sem nepatří, ale podle mě to je naprosto možné toto jeho stanovisko chápat, ale podle mého názoru je obtížné to tady nějak do té celkové zprávy zařadit. Já jsem nepřemýšlela o tom, jestli bychom to tam někam dát mohli, ale vzhledem k tomu, že máme pozměňovací návrh 58 a s tím já souhlasím, tak Prakticky by se to dalo použít podobně jako pozměňovací návrh 21. Jsou tam organizace, asociace, združení, jiné právnické osoby, které monitorují eh, vnitrostátní předpisy a měly by mít v podstatě stejné úkoly jako pozměňovací návrh 21. Podle mě 58 je jasnější pozměňovací návrh a umožnil by nám zajistit eh, a dotknout se všechny, všech těch skupin, které máme na mysli. Děkuji. A tím tedy končíme diskuzi k tomuto bodu. Zítra o něm budeme hlasovat. Nyní se přesuneme k aktivnímu začlenování lidí vyloučených z trhu práce. Naším, naší zpravodajkou je Jean Lambert, takže prosím má slovo. Uh, um, děkuji. Já bych nejprve ráda poděkovala všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy k této zprávě. Nejenom pro obsah těchto pozměňovacích návrhů, ale děkuji jim i za spolupráci, kterou jsme spolu měli, co se týče hlasovacího seznamu a v podstatě snahy nalézt kompromis. Podařilo se nám nalézt řadu kompromisů, například kompromis A, týkající se sociální pomoci ve vztahu k aktivitám pracovního trhu, potom určité napětí, které tam nalezneme, například kompromis B o sociálních službách a službách ve všeobecném zájmu, kompromis D o přístupu k vzdělání a Ečko o cestovní mapě k aktivnímu začlenování, kde se nyní poukazuje i na zapojení místních úřadů. Pak tam byly menší problémy s některými dalšími otázkami, například s kompromisem C, který se, který se týká antidiskriminační legislativy. Nám se tam podařilo nalézt <clears throat> kompromis ve smyslu implementace stávající legislativy ve vztahu k pracovnímu trhu a tak dále. Mhm. Jsou tam různá stanoviska, co se týče například toho prodloužení <clears throat> prodloužení platnosti to, těchto právních předpisů. O tom budeme hlasovat vlastně tenhle týden ve čtvrtek. Co se týče těch kompromisů, já jsem se tady rozhodla, že tam, kde určité části pozměňovacích návrhů by musely projít jako ústní pozměňovací návrh, tak já bych to chtěla udělat způsobem, který nepovede k ústnímu pozměňovacímu návrhu, protože eh, tam se potom může stát, že třeba jeden poslanec bude mít něco proti tomu, eh, co by všichni ostatní z nás byli ochotni eh, prohlasovat, takže já bych byla ráda, kdybychom neměli ústní pozměňovací návrhy. Co se tedy týče prodloužení platnosti té legislativy, tam je pozměňovací návrh 78 od paní Lin, který je pro toto prodloužení. A já si myslím, že by bylo lepší to mít spíše než třetí část eh, odstavce, eh, třetí část pozměňovacího návrhu, kolik 38 nebo 78. A já vím, že občas se může stát, že když takhle postupujeme, tak potom budeme mít znění, které není úplně ideální ze stylistického pohledu ale zase se tam dostanou všechny ty kompromisy. Tohle je tedy takové problematické místo, kde se nám podařilo nalézt určitou míru eh, kompromisu ohledně těch citlivých skupin, kde jsme nějakým způsobem zredukovali definici, která by byla v odůvodněních a místo toho tedy budeme mít plný pozměňovací návrh 66, který se tomu bude detailně věnovat. Týká se to tedy těch zranitelných osob. Pak odstavec 6 a kompromis ohledně navrhované směrnice. Tam jsme dopředu věděli, že bude poměrně těžké nalézt kompromis, takže nikoho asi nepřekvapuje, že zatím kompromis nemáme. Tam je tedy prostě teďka v hlasovacím seznamu na výběr buď hlasovat pro nebo proti a potom, pokud to chceme vyškrtnout, tak tam jsou určité návrhy pro to, co by to mohlo nahradit. Například i s výhledem na Evropský rok proti chudobě. Pak je tam ještě další věc, kde by stálo za to vyslechnout si e, názory e, těch, těchto členů zdejšího výboru, co se týče minimální mzdy. A tam je například otázka eh, přiměřené eh, mzdové podpory. My samozřejmě víme, že minimální mzda se dostala často i do znění dokumentů komise, které se dostaly potom do, té, do tohoto výboru. Ono často není tak jednoduché to v textu jen tak jednoduše zaměnit protože tam jsou třeba jedno místo či dvě místa, kde by se to dalo zaměnit, ale eh, potom na jiných místech by se to zkomplikovalo. Takže není možné nahradit eh, jedno znění druhým paušálně. Například odstavce 5 a 6, tam by se změnila celá povaha samotného odstavce. Eh, takže to platí platí i pro pozměňovací návrh 34, který eh, pomáhá vyjasnit, co eh, se myslí tím eh, tou mm, tím minimálním příjmem pro důstojný život. Přiměřený minimální příjem pro důstojný život. Tím jsem tedy vlastně proběhla ty pozměňovací návrhy, které zde máme potom některé ty lingvistické problémy, které zde máme, jak jsem to teď právě eh, říkala. A jinak eh, ještě jednou bych eh, ráda poděkovala za spolupráci všech kolegů. I když se nám tady nepodařilo někde nalézt schodu, ale myslím si, že ta spolupráce přeci jenom byla užitečná. Děkuji. Tak, co mi Děkuji vám a ještě než dám slovo těm, kteří o něj požádají, Independent Self-Government devět osob, National Program Committee, Labor Law Committee, tak to znamená, máme zde zástupce těchto organizací, jsou zde jako hosté a e, já je tímto vítám i vaším jménem. Nejprve požádala o slovo Lynn a pak Bushel Matthews. Děkuji a děkuji kolegyni za spolupráci, za to, že e, teď dala najevo, že podpoří všechny mé pozměňovací návrhy ohledně povinného věku odchodu do důchodu a tak dále. Jediný rozdíl v názorech, který tady zůstává, je samozřejmě otázka minimální mzdy. Já velmi podporuji eh, tento institut, jak víte, je to otázka eh, členských států a musí se to řešit na jejich úrovni. Mám problém s jednou věcí. Když se tady navrhuje kompromis, který volá po minimální příjmu a směrnice o minimálním příjmu, tak to já si nemyslím, že by bylo na, evropské, na úrovni Evropské unie tou správnou cestou, i když samozřejmě si myslím, že minimální úrovně příjmu je něco, co členské státy mohou a budou rozvíjet. Pak je tady pozměňovací návrh 34, ten bychom podpořit měli, já si nemyslím, že to jde nějak příliš daleko, že tady nějak tvrdíme, že se to musí řešit na, úrovsky, eh, na úrovni Evropské unie, ale říkáme, že v zásadě souhlasíme s eh, tou eh, minimální mzdou a že tady je tedy záruka určitého zmírňování chudoby v tom smyslu, že ti, kteří jsou mimo, tak mají jakousi minimální pomoc, aby se dostali z té chudoby takže to je opravdu něco, co mohu podpořit, takovýto pozměňovací návrh mohu podpořit a e, jsem tedy proto, abychom se na tomhle shodli a na to soustředili a ne snažili se to všechno posunout na úrovni e, na úroveň Unie. Jde přece o to, abychom se maximálně shodli. A pak je tady další věc, antidiskriminační záležitost. Jsou to podle mě důležité věci, protože někteří a řada lidí jsou vyčleněni z různých aspektů života. Je to z důvodu prostě věku, sexuálního zaměření, víry a tak dále. Já v tomto směru mám za sebou celou řadu zpráv, které se zabývají sociálním vyčlenováním a především jde o to, abychom se ke všem zachovávali stejně a nikoho nevyčlenovali z eh, eh, prostě těch přiměřených dostupných standardů a z toho, aby měli tito lidé přístup ke všemu, k čemu mají přístup ostatní. Jsem ráda, že mě v tomto směru podporujete, i když vím, že jsou tady odlišné názory, jak ve výboru, tak v celém parlamentu. Děkuji a na řadě je kolega Bushel Matthews. Děkuji, pane předsedo. Moje frakce také podporuje to, abychom podpořili členské státy ve stanovování minimální mzdy, aby to neřešila nějaká směrnice, to by stejně v radě nikdy neprošlo a e, měli bychom se vyhnout takovýmto cvičením. Pak eh, je tady ještě jedna myšlenka, doufám, že Jean to nezamítne, vím, že nemá ráda pozměňovací návrhy, ale já mám jeden ústní a doufám, že se tím bude chtít zabývat. Je to uprostřed kompromisního návrhu B, kde se hovoří o rámcové směrnici Evropské unie. Eh, takže je třeba do určit, jako, určitý pokrok ohledně záruky těch služeb a služeb veřejného zájmu a tak dále. Já s tím e, nemám až takový problém. Ale e, chci říct jednu věc. Ta první část věty říká, že pokrok v tomto směru musí být dosaženo. Tak to je v pořádku, to je fakt. Je třeba pokročit, na tom se shodneme. Ale je faktem, Eh, či takhle, není faktem, že odpovědí je tedy ten rámec uvnitř Evropské unie ale eh, to, že tam je napsáno, bere na vědomí, že odpovědí je a tak dále, to je již sporné. Jsem proto, aby ta první část věty zůstala jak je a po výrazu obecného zájmu bych eh, navrhla, aby se řeklo a bere v úvahu nebo domnívá se že to a to je tím nejlepším možným postupem. A abychom se nedopustili nějakého e, špatného e, nebo nějakého nedorozumění, e, tak chci ještě upozornit na to, že se hovoří v první části věti, věty o povinnostech a v druhé části věty o právech. Takže se vlastně zaměřujeme na odlišné kategorie. V té první části věty na poskytovatele a v druhé na ty, kteří jsou předmětem e, těch práv. Takže toto by asi chtělo ještě trošičku vyjasnit. Děkuji. Já děkuji vám, pane kolego. Na řadě je paní Pajanotopoulos a pak paní Lanker. Prosím. Děkuji. Děkuji. Souhlasím se spravodajkou, že je to obrovsky důležité téma začlenování lidí vyloučených z trhu práce. Zde tedy jednoznačně potřebujeme společnou linku, společné stanovisko. Máme samozřejmě i vyhlášený rok pro boj proti chudobě a měli bychom tedy vyslat jasný signál evropským občanům v tom smyslu, že u tohoto tématu máme všichni stejné cíle. Je tedy velmi důležité i z tohoto pohledu, abychom měli dobrý text, který se zbytečně neopakuje. To znamená, nemusíme vždycky opakovat věci, které už byly schváleny jinde. Už máme různé směrnice, které se věnují jednotlivým bodům, proto nevím, proč to musíme stále znovu otevírat. Například boj proti domácímu násilí či drogy. Další témata, tím se to potom trošku rozmělní a ztrácíme ze zřetele hlavní cíl. Já si myslím, že v tom našem hlasování bychom se měli zaměřit na to, že ten text trošku pročistíme. A to se týká třeba i té eh, minimální mzdy. Pak máme také zprávu k, k Evropskému roku pro boj s chudobou. Tam jsme jasně říkali, že nejde pouze o chudobu, že samozřejmě jde o více. Jde například o to žít v důstojných podmínkách, v lidsky důstojných podmínkách a tam jsou důležité faktory, které se do toho zapojují. Těch faktorů je hned několik. A pokud se nenaplní všechny, není možné říct, že jsme naplnili náš cíl. Tak máme samozřejmě otázku finanční podpory, jak to tedy dělá rada. A tam potom máme stejné Eh, v podstatě stej, stejné použití stejných slov pro tyhle ty různé věci. A je tam například řečeno, že členský stát musí zajistit dostatečnou podporu svými prostředky. Nikoli směrnic, nikoli, není to tedy směrnice, jak říká pan Bushel Matthews. A pokud se na to nezaměříme, nepodaří se nám opravdu aktivně zapojit ty osoby, které jsou vyloučené z trhu práce. Je tedy důležité ten text trošku pročistit, jak už jsem říkala, aby se tam příliš věcí neopakovalo. I v těch jednotlivých kompromisních návrzích, i co se týče například vzdělávání a dalšího vzdělávání. Děkuji. Tak mi mycket. Děkuji. Paní pan Lanker a pak paní Cimer. Pane předsedo, já jsem si chtěla vzít slovo jenom proto, abych požádala Jane, jak přistupuje k, té, k tomu minimálnímu příjmu ale to je něco, co už vlastně bylo vyřešeno, protože ten pozměňovací eh, návrh 34 obsahuje odkaz na tuto věc, takže jenom všechny upozorňuji i já, že toto je, jsou věci v pravomoci členského státu. Pouze členský stát stanovuje minimální eh, příjem a jeho výši a nic na komunitární úrovni v tomto směru nelze dělat. Myslím si, že je třeba ukončit eh, tuto nekonečnou diskuzi ohledně nejlepšího možného způsobu, jak určit minimální eh, mzdu. V té anglické verzi tam se hovoří o minimálním mzdě spíš než o minimálním příjmu. Hovoří se tam o výrazu minimal wage. Tam se hovoří o, o minimálním příjmu a ne o minimálním mzdě. V některých členských státech, a to je realita, se to vlastně všechno uh, řeší na úrovni e, minimální mzdy, ale na, radě, na úrovni Rady ministrů se nikdy neschodneme na nějaké minimálním výši příjmu na evropské úrovni. A komise nicméně může definovat, jaká je výše příjmu, která umožní jedním i druhým žít e, důstojně. Souhlasím s paní Pajanotopoulos v tom smyslu, že chudoba se e, neodvíjí pouze od e, výše příjmu či jeho nedostatku. Je to také otázka přístupu ke službám zdarma. To je velmi zásadní. Jsem přesvědčená, že pokud člověk nemá k dispozici příjmu, které, který tvoří 50 průměrné mzdy v zemi, kde tento člověk žije, tak dotyčný nebude nikdy moci se z té chudoby vymanit. A co se ostatních věcí eh, týče, tak chci, eh, pane předsedo, poděkovat Jen Lambert za skvělou spolupráci ohledně kompromisních pozměňovacích návrhů a doufám, že to hlasování zítra dopadne dobře. Děkuji chci říct, že ve švédštině to je také trošičku zavádějící, když hovoříme o minimálním mzdě či o minimálním příjmu. Protože ve švédštině, ve švédském kontextu to představuje dvě odlišné věci. Mzdy ve Švédsku jsou stanoveny na základě dohody mezi sociálními partnery zatímco e, minimální příjem je něco trošičku odlišného. Dost zásadní rozdíl tady existuje a ve Švédsku se to vlastně všechno rozhoduje pak na úrovni těch místních eh, eh, struktur. Takže i já chci jenom podpořit, že se jedná o dvě odlišné věci. Já také chci eh, doplnit, že kolegyně hovořila o minimální příjmu, protože v anglické kabině jsme měli překlad minimální mzda, takže hovořme o minimálním příjmu. Děkuji. Paní Cimer. Otázka tedy rozdílu mezi minimálním mzdou a příjmem, to se zabýváme už nějakou dobu. Eh, projevilo se to už v řadě zpráv, které jsme předkládali na tomto výboru za posledních několik let. Eh, když jsme začali diskutovat o zprávě Jean Lambert, řekl jeden z kolegů, že stále přednášíme tatáž téma a vůbec nejdeme dále. A ptal se, jaký to tedy má smysl podávání takovýchto zpráv. A já si myslím, že to je důležité. Já zde podporuji Jean Lambert, eh, podporuji její práci. Já si totiž myslím, že je velmi důležité, aby se v našem výboru stále znovu opakovalo naše stanovisko, abychom nadnášeli znovu a znovu určité otázky. Ono právě ty věci, které třeba nejsou ještě běžné v evropské politice, o které musíme teprve bojovat, ty je potřeba opakovat, jak na radě, tak na komisi, tak i v Evropském parlamentu. Je potřeba je brát jako základ rozpravy. A proto je potřeba je znovu a znovu jmenovat v těchto zprávách a proto jsem záměrně předkládala pozměňovací návrhy, které se vztahovaly na různé pozice které už byly třeba prohlasovány v některých jiných zprávách. A zde tedy víme, že se pojí velké nejistoty, velké zmatení právě s tou otázkou minimálního příjmu a mzdy a je zde tedy velmi důležité to znovu znovu opakovat. Ano, minimální mzdy systémy minimální ochrany, to jsou národní záležitosti, je to tedy nějakým způsobem vyjednáváno jednotlivě a upravováno vnitrostátně. Ovšem na druhé straně je potřeba jasně říci, že ne každý systém minimálního zabezpečení zabraňuje lidem v tom, aby se propadli do chudoby. Je tedy potřeba mít nějaké kritérium kvality, to znamená, že jde o to, aby to byly jaksi příjmy či mzdy, které jsou odolné vůči chodobě. A je tedy potřeba říci, potřebujeme určité standardy, tyto konkrétní standardy či normy potřebujeme. A na evropské úrovni jde tedy o to definovat, od které chvíle lidé jsou ohroženi chudobou či jsou dokonce už v chudobě. A to znamená, že, já nevím, třeba stanovujeme eh, různé výše procenta, tedy národního příjmu. Tady je tedy stále to národní vnitrostátní otázka, oč by to tak mělo být a potřebujeme tedy jasnou definici, jasný odkaz i v této zprávě tak, abychom zde mohli podpořit i komisi v tom, když se tedy klade otázku, co je možné dělat pro to, aby podpořila země v boji proti chudobě a také při koordinaci politik v, tom, v, tedy v této oblasti. Já jsem tedy pro podporu návrhů, které jsem předložila, zejména 250, 65, 80, 113 a další. To jsou tedy v podstatě formulace, které už jsme schválili zde na výboru. Často hm, prošly dvoutřetinovou většinou i v celém parlamentu. Děkuji. Tak så mycket. Då är det fru Tomaševska. Děkuji. Paní Tomaševská. Děkuji. Pane předsedající, já chtěla... Pane předsedo, rád eh, bych eh, ještě poukázala na ten aspekt, o kterém teď hovořila paní Zimmer. Určitý stimul pro regulaci minimální ho přijmu v členských státech, to je dobrý nápad, ale v řadě zemí, jestli ne ve všech, e, takovéto e, regulace existují, ale e, vycházejí z jiných aspektů. Například z toho, co obdrží jednotlivý e, člen e, rodiny, e, domácnosti pro zajištění důstojného života, důstojné úrovně životní. Takže té směrnici případné bychom to měli definovat stejně, jako je to definováno v Evropské sociální chartě příjem na hlavu per capita nebo průměrný příjem na hlavu na Evropské unie. A to je velmi obdobné dalšímu pozměňovacímu návrhu číslo 46, aktivní účast na trhu práce. Ono je opravdu obtížné říct, že se těšíte dobré životní úrovni, když nemůžete zajistit rodinu z peněz, které vyděláváte. Děkuji za pozornost. Tak se Mike. Děkuji. Teď se vrátíme zpátky k paní Lambert, aby mohla zakončit tuto diskuzi. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji všem poslancům, kteří se zúčastnili té diskuse. Zazněly zde některé velmi zajímavé myšlenky. Já bych chtěla jenom něco říci o kompromisním návrhu B, protože je to kompromis, není to proto jenom můj e, návrh, mé rozhodnutí, ale i ostatních, e, jejichž pozměňovací návrhy tam byly zahrnuty. Takže i ten ústní pozměňovací návrh od Filipa se nemusí nutně tady týkat té první části kompromisu, ale můžeme se na něj podívat. Co se týče role členských států a role komise, tak já si myslím, že je naprosto jasné, že členské státy jsou zodpovědné za eh, vytváření limitů a za to, že něco bude vypláceno, nějaké dávky, ale i v doporučení rady což je taková nejjemnější legislativa, kterou máme, je komise zahrnuta. A je tam jasně napsáno, že komise bude vytvářet pokyny a tak dále, takže to není úplně jasně, striktně rozděleno. I když většina těch pravomocí je na členských státech, ale umím si představit, jaký bude osud odstavce 5, ale vždycky stojí za to tam nějaké myšlenky vložit a uvidíme, jestli ty myšlenky mají podporu nebo nemají. Myslím si, že určitě máme schodu ohledně eh, toho, zda lidé mají dostatečné příjmy, dostatečné eh, finance na to, aby eh, se dostali z chudoby nebo ne. Co se týče toho vzdělávání, tak rozhodně to je samozřejmě v kompetenci členských států, a, ale Evropský sociální fond a ostatní takové nástroje jasně říkají, že má Evropská unie určitou roli v tomto procesu, takže si myslím, že určitě nemůžeme zaujmout postoj, že rozhodně tom dělat nic nemůžeme, protože my také určujeme priority eh, a rozhodujeme o tom, kam finanční prostředky z ESF půjdou. To se týká této, tohoto výboru, ale i celkového Evropského parlamentu. Jak jsem říkala, tak se podívám na ten kompromis B ještě, ale nemohu nic slíbit, protože to není jenom moje rozhodnutí. Děkuji. Děkuji. Opět o tomto budeme hlasovat ještě zítra. Tím jsme uzavřeli debatu k tomuto bodu a nyní se budeme společně zabývat body 8. 9. Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením občním protokolem. Máme tady paní Jelevu, která má nyní slovo, je to naše zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří podali pozměňovací návrhy a zvlášť bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům. A ještě jednou bych chtěla zdůraznit, že toto je první úmluva OSN o e, lidských právech, která je otevřena Evropskému společenství, aby k ní přistoupilo a formálně ji potvrdilo. A z mého hlediska je to právě výjimečný krok. A mohu vám zajistit, že pro mě práce pro a s lidmi s postižením není jenom práce, kterou mám eh, na papíře, která je mojí povinnosti, ale jsem o tom hluboce přesvědčena. Nyní máme sedm zemí, které už ratifikovaly tuto úmluvu a přistoupily k občímu protokolu. A eh, Rakousko, Španělsko, Maďarsko, Švédsko, a například a 3. března Itálie, to nejnovější země, my nemáme žádné pra, problémy se zprávou, která se týká jak té umluvy, tak občního protokolu, ale tady v, u obou těchto uh, dokumentů vlastně říkáme, že parlament schvaluje ty hlavní body, ale abychom potrhli Eh, důležitost těchto eh, témat jsme připravili návrh usnesení a chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří k tomu také podali nějaké pozměňovací návrhy. Já v tuto chvíli nevidím žádné problémy, ale chtěla bych vás jenom upozornit na pozměňovací návrhy, které se týkají stažení výhrad, které se týkají Armed Forces pro eh, společenství. To je pozměňovací návrh 3 kol, já jsem kolegy, eh, kterého, kteří ho přednesli, požádala, aby se ho ještě jednou promysleli a nyní mohu kolegům tedy vysvětlit, že aby společenství stáhlo tuto výhradu, by mohlo znamenat přepracování směrnice 78, která se týká obecně, je to tady směrnice o obecném rámci, tak aby byla v souladu s úmluvou OSN. Bylo mi řečeno, že abychom mohli znovu otevřít a pozměnit tuto směrnici číslo 78, eh, bylo by to, tak by to bylo velmi kontraproduktivní a určitě by to zpomalilo nebo dokonce zastavilo proces uzavření této úmluvy OSN. Ale to je jenom jedna Eh, moje poznámka, protože mám povinnost, cítím to jako osobní povinnost vám to říci a chtěla bych poděkovat ještě jednou všem kolegům i za sekretariátu našeho výboru za velmi eh, produktivní spolupráci. Děkuji, paní Jeleva. A nyní máme otevřenou diskuzi. Nikdo se nehlásí o slovo? Ne. Ano, Děkuji. Ještě jednou děkuji za vaši plnou práci a za to, že jsme spolu mohli úzce spolupracovat. Já vím, že jsme tam měli několik problémů z důvodu změn toho, co s tím vlastně tady uděláme. Někdo na mě mával, pardon. Já jsem, jak víte, stínová zpravodajka pro tuto zprávu, takže jsem s vámi velmi úzce spolupracovala na tomto tématu a myslím, že se nám podařilo vytvořit velmi dobrou zprávu. Samozřejmě jsou tam obtížné oblasti, ale souhlasím s vámi, že pokud se začínáme, začneme otevírat a pokud bychom se snažili něco změnit v té současné platné směrnici 78, tak by to byly, eh, tak by to způsobilo problémy, takže s vámi souhlasím a Eh, budu hlasovat proti pozměňovacímu návrhu 3, ne protože bych byla tak moc proti němu, ale myslím si, že by to bylo, že je to tady, kdybych hlasovala pro něj, poz, pozastavilo by to celý ten postup. Já si myslím, že je důležité tuto umluvu ratifikovat co nejdříve. Je to jako u eh, řady dalších úmluv OSN, že chtějí, aby se země připojili, ale už se nic nedělá s konkrétní ratifikací. Takže ještě jednou vám chci poděkovat za vaši práci a myslím, že se nám povedlo vytvořit velmi dobrý dokument. Děkuji. Já si tady nemám na co stěžovat, co se týče té zprávy, ale chybí mi tady jedna věc. Ještě si pamatuji, že na konci 40. let byla eh, odsouhlasena eh, úmluva OSN, kde se hovořilo o závazné kvótě pro osoby s postiženími v podnicích. To bylo buď v roce 47 nebo 48. A já si teď tedy nejsem jistá, co se s tou kvótou stalo. Možná by mi to někdo mohl vysvětlit. <laughs> I don't know. Já nevím. Nyní pan Howitt. Omlouvám se, přišel jsem až po začátku této diskuse. Rád bych tedy poděkoval všem, kteří se toho účastnili za jejich práci. A teď k těm pozměňovacím návrhům. Nejprve jedenáctka. Chválím jejich roli v Evropském parlamentu, že se tedy snaží eh, podpořit členské státy v tom, aby se vydali ve směru eh, této úmluvy OSN. My v podstatě už od samého začátku jsme vyzývali k sepsání této úmluvy a je tedy potřeba, aby se k ní připojili všechny členské státy, aby ji ratifikovali. Je tedy potřeba také ratifikovat jménem institucí Evropské unie. A samozřejmě je problém, že ve chvíli, kdy se staneme signatáři takové úmluvy, lidé mají pocit, že už je to jaksi všechno dosaženo a to není pravda. K 13. ve vztahu k současné směrnici proti diskriminaci a také co se týče otázky mainstreamingu ve vzdělávání, to je poměrně kontroverzní věc. Ovšem není to věc, které bychom se měli vyhýbat. A já jsem se setkal za poslední léta s celou řadou lidí, kteří se cítí být segregováni díky svému postižení. E, netýká se to pouze dospělých, ale i dětí. E, já si tedy myslím, že samozřejmě je dobré mít eh, tedy speciální vzdělávací programy, ale nesmíme tedy zapomínat vlastně i na ten mainstreaming v oblasti vzdělávání. A právě proto máme tu směrnici proti diskriminaci, to se projevuje samozřejmě i v té úmluvě OSN a já jsem to jasně řekl ve svém pozměňovacím návrhu 11 a teďka k 15 Jde o to, aby samozřejmě ta úmluva byla opravdová, reálná. Ovšem to zajistíme jenom tehdy, když budeme plně uplatňovat její zásady. A to není jenom věc pro e, třeba DG Employment, je to věc pro celou komisi. Jde o to opravdu monitorovat všechny evropské politiky, podívat se, jestli jsou v, v souladu s touto umovou OSN zda, či eh, je potřeba předložit některá eh, uspůsobení. Já se tedy hm, obracím na komisi, aby eh, když tak ještě potom zareagovala, protože je potřeba, abychom se vážně zavázali k reálné implementaci této umluvy v našich politikách, v našich politických koncepcích. A co se týče tedy té mm, antidiskriminační směrnice, já v 16. říkám, že je potřeba plně respektovat tyto zásady, to znamená umožnit nezávislou roli organizacím i lidem s postiženími, ale také nezávislým organizacím, které se zaměřují tedy na implementaci té směrnice. Tady v podstatě se zkráceně o tom hovoří jako respektování zásad z Paříže. V některých členských státech je to trošku problematické a možná by na to komise mohla také zareagovat. Také jinak eh, gratuluji zpravodajce. Já si myslím, že to je téma, kde dosáhneme velkého koncenzu v tomto výboru. A myslím si, že musíme stále zdůrazňovat, že to je obrovsky důležité téma. Je ta, ta úmluva OSN e je obrovsky důležitá pro osoby s postiženími. A já si myslím, že my sami musíme ukázat, že se jejími zásadami budeme řídit v uvádění v praxi. To je potřeba ukázat jak na našem kontinentě, tak ve zbytku světa. Děkuji. Takže to byl poslední řečník, kterého jsem měl na seznamu. A teď dám tedy slovo paní Jelevě, zpravodajce. Naplno i se radvám, Děkuji, pane předsedo. Já plně sdílím eh, stanoviska, která tady zazněla. Jsem velice ráda, že jich bylo tolik. Chci všem poděkovat za velmi cená upozornění, velmi cené Eh, poznámky a stanoviska k lidem s postižením. Samozřejmě plně souhlasím s tím, že stávající implementace úmluvy a protokol, eh, který vybízí členské státy, aby se připojili, jsou velice zásadní. Je také důležité, abychom eh, my teď na základě naší rozpravy vyslali jasný signál všem ostatním, aby e, se připojili co nejdříve e, k tomu na konvenciete. protokolu, který se vztahuje tedy k implementaci úmlavy, tak aby e, lidé s postižením měli možnost využívat svých práv maximálně. Jsem ráda, že tady dochází k určitému kompromisu a jde o to, abychom podpořili členské státy směrem k ratifikaci úmluvy a to v její celistvosti a k tomu, aby se také připojili k tomuto občnímu protokolu. Souhlasím s tím, co řekl pan Hoyt a chci ho ujistit, že my jeho pozměňovací návrh číslo 15 podporujeme mám pocit, že během našich předchozích debat bylo jasně řečeno, že se teď musíme soustředit na práci nad směrnicí, eh, na protokolu a na umluvě Spojených národů, tak abychom vyslali jasný signál. A eh, nejde o to, abychom do naší rozpravy k případným dalším směrnicím e, ještě dodávali nějaká jiná témata, začlenovali tam nějaké další otázky. E, mám teď na mysli konkrétně směrnice 78, to by opravdu po, e, výrazně zpomalilo proces ratifikace a přistupování členských států k občnímu protokolu. Ještě jednou děkuji za spolupráci, doufám, že budeme mít většinu s naším kompromisním návrhem a že prokážeme lidem s postižením, že jsme plně eh, na jejich straně, plně eh, pro tuto významnou úmluvu eh, OSN a také v letošním roce, roce voleb, chceme Evropu přiblížit evropským občanům. A toto je opravdu velice, velice důležitý signál vzhledem k této konkrétní kategorii existující v každém členském státu. Děkuji. Děkuji. Diskuze je tímto ukončena. Co se týče tedy bodů 8 a 9 našeho pořadu jednání. A hlasovat budeme zítra. Ještě jsou před námi dvě otázky, dvě témata, která také jdou vždy ruku v ruce. Na jedné straně je to koordinace systému sociálního zabezpečení. E, Tady je zpravodajkou Jean Lambert a druhým tématem je koordinace systému sociálního zabezpečení, příloha 11, kde je zpravodajem pan Jan Kremer. Děkuji, pane předsedo. Jak eh, poslankyně a poslanci vědí, tak toto je prováděcí nařízení, eh, které vlastně patří k nařízení, které se zabývá koordinací systému sociálního zabezpečení a tato část eh, se tedy konečně zabývá těmi konkrétními prováděcími postupy, takže e, konečně to bude v chodu a bude tady elektronická výměna informací a že tyto e, věci budou na evropské úrovni komunikovány přesněji a také hlavně rychleji, než je tomu ve stávající situaci. Velice ráda bych poděkovala e, stínovým zpravodajům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Děkuji za veškerou spolupráci zítra, pokud budeme hlasovat e, pro kompromisní návrh usnesení pro e, kompromisní pozměňovací návrhy, tak potom budeme v situaci, kdy budeme moci dospět ke schodě ve druhém čtení, ke schodě s radou. A já e, si dobře uvědomuji a uvědomovala jsem si podporu, které se mi dostalo v jednotlivých fázích jednání a postoupili jsme nepochybně ku předu. Takže dospěli jsme tedy e, k situaci, kdy teď už máme alespoň něco ohledně časových e, limitů. Není to tolik, co jsme doufali, není to tedy e, to, co jsme si původně mysleli. To omez, ta, ten rozsah nařízení je poměrně malý, ale snad se podaří alespoň trochu vyladit ty jednotlivé situace. Takže teď je tady kompromisní návrh F a C eh, k bodu preambule 3a eh, a k bodu 3.3 v tom smyslu, že členské státy by měly dodržovat své vlastní časové lhuty, protože víme, že tomu zatím tak nebylo. A je tady také doporučení, že by tedy měly stanovit eh, určité režimy těchto časových lhůt, co se týče Eh, žádostí o informace či eh, rozhodování u žádostí předložených jak jednotlivci, tak institucemi. To si myslíme, že to je mm, skutečně maximum, eh, čeho se asi podaří dosáhnout, tak aby ty země, které ještě nemají tyto režimy časových hlůd, tak urychleně učinili. Pak je tady ještě pozměňovací návrh 11 ve článku 80 6.1 v tom smyslu, že by se měla tedy analyzovat eh, implementace eh, tohoto nařízení a to komparativním způsobem, aby se tedy věci mohly nějakým způsobem vyhodnocovat a to snad rada přijme. A teď, co se týče informace či informovanosti, to už se pak vztahuje k těm jednotlivým e, zúčastněným stranám či osobám, tak tady parlament připojil e, určitá, určitá připomenutí, velice užitečná. Jedná se totiž o to, že se jedná o komunikace nejenom s institucemi, ale s jednotlivci. Takže v bodu preambule 81 jsme převzali pozměňovací návrh 6, který hovoří v podstatě o těch jednotlivých kategoriích těch eh, zúčastněných osob, protože když používáme tento výraz, koho vlastně máme na mysli. Celou definici jsme tam samozřejmě nemohli dostat, ale alespoň je tam teď naznačeno eh, v tom eh, bodu preambule 21, o koho jde. A v tom článku 3.1 se posunujeme kupředu ohledně doporučení, co se týče poskytování informací a služeb přátelských uživatelů. uživateli. To jsou některé ty klíčové věci, o kterých jsme chtěli, aby veřejnost byla informována. A pak po určité diskuzi snad jsme dospěli k řešení ohledně informaci poskytované, eh, poskytovaným eh, vysílaným pracovníkům. Tito eh, lidé by měli dostávat informace o příslušné platné legislativě která se tedy pohybuje mezi těmi dvěmi institucemi eh, v zemi, která je vysílá a v zemi, která je přijímá. Tak tady je článek 15.1, to je ten článek, který se právě těmi vysílanými pracovníky zabývá. Tam eh, se nám zdálo, že v diskuzích s radou eh, jsme dospěli k názoru, že to je velice užitečné místo, kde by tento pozměňovací návrh či tyto pozměňovací návrhy ohledně vysílaných pracovníků měly nalézt uplatnění. Je toho všeho hodně, omlouvám se, ale prostě tady se nám zdálo, že to patří. Je to velice malý kruček kupředu v té celé velké problematice vysílaných pracovníků, ale alespoň něco. Tak, eh, jak už jsem tedy zmínila, je to také bodu preambule 21. Je tady alespoň určitá míra bezpečnosti, eh, dejme tomu, dovědí se, že ty informace byly poskytnuty, byly vyměněny a tak dále. Takže myslím, že některé frakce už dali najevo, že jsou připraveny formálně přijmout ty kompromisy, které jsme s eh, radou vyjednali a já doufám, že to bude také stanovisko jak tohoto výboru, tak celého parlamentu, až se konečně po všech těch letech tato věc dostane na stůl na eh, plenárce a bude se o ní hlasovat. Děkuji. Pane Kramer, si máte slovo. Eh, eh, Děkuji. Já tady hovořím už jako v cyklistice, protože musím říci, že jsme pracovali v tandemu a mám tady takovou technickou připomínku, protože ten název úplně neodpovídá, protože ty dvě věci jsou teď spolu propojeny. Proto by se teď i měl změnit ten název. Ještě tedy k práci Jean já si myslím, že jasně řekla, jak jsme se snažili dosáhnout kompromisu prostřednictvím formulací, jak jsme se snažili řešit naše určité obavy, co se týče informací, informování. V prvním čtení eh, to vypadalo tak, že zejména u těch prováděcích eh, nařízení se vlastně hovoří pouze o institucích. My jsme zde zavedli pozměňovací návrhy, takže to je vyjasněno. A proto vlastně ze strany sociálně demokratické frakce můžeme podpořit kompromis v, eh, a bylo by dobré, kdyby byl tady co nejrychleji přijat. A ještě poslední věc k této zprávě asi takto. Poskytování informací na zaměstnance, na vyslané pracovníky. To se tedy v časovém harmonogramu týká eh, v podstatě podob, to vypadá podobně jako tedy v zemi, kde, eh, ze které člověk prochází, kde se pracuje tedy v původně Zde máme články 18, 19, teď se to celé přesunulo na článek 15. Já si myslím, že to je konkrétní zlepšení této zprávy. A ještě k mém podílu na té práci. My hned od začátku jsme říkali, že se nám podaří nalézt kompromis. Pak jsme se jaksi nemohli shodnout na příloze 3, Protože některé členské státy předložily výhradu, a potom bylo tedy řečeno, že to může být staženo, tenhle vklad, ale některé členské státy řekly, že by to i nadále chtěli využívat a to byly poměrně komplikované mm, technické diskuse o tom, co je přesně obsahem této přílohy. My jsme už před pěti let, vlastně my jsme se dohodli, že bude docházet k přeskumu této přílohy každých pět let, ale má to celou řadu předpokladů. To se týká zejména rozsahu, nákladů, frekvence a podobně. Mnoho členských států říkalo, že ještě před uplynutím lhůty pro přeskum se nechá vyškrtnout z toho seznamu. Takže my tam v podstatě nemáme s žádným problémem souhlasit s tím kompromisem, tak aby celý ten balíček už mohl přijít na příští plenární zasedání a abychom jej tam mohli odsouhlasit. A to si myslím, že by potom byl velký úspěch. Tak co, Mike? Děkuji. Mám dva řečníky na svém seznamu, paní Stauner a paní Jutkevičinuté. Úplně stručně děkuji za dobrou spolupráci a upozorňuji na to, že kompromisy C a F vyřešily naše pochyby, takže já souhlasím s oběma kompromisy, co se týká těch lhůt a v tom F, to se týká členských států, které zatím nemají lhůty pro eh, předkládání eh, informací, takovéto lhůty by tedy měly zavést. Tím se tedy vyřešily mm, problematické body, na které jsme poukazovali a i z pohledu subsidiarity jsme udělali všechno, co bylo možné, takže ještě jednou děkuji. Tak se Děkuji. Paní Jutkovičovna. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat Jean Lambert za skvělou organizaci práce a za konstruktivní spolupráci s komisí a s radou. A také bych chtěla zdůraznit ještě jednou to, co už zmínila paní Lambert, a sice, že moje politická skupina bude rozhodně ten kompromis podporovat, už jsem vám na to odpověděla písemně a řekla jsem, že podporujeme ten kompromis, který, kterého jsme dosáhli. Chtěla bych také kolegům a kolegyním připomenout, že tento dokument je stejně důležitý jako ostatní dokumenty, o kterých jsme dnes hovořili, a například jako ten global, fond na přizpůsobení se globalizace. Tento dokument se dotýká přímo sociální ochrany občanů. A když svěříme takovéto důležité kompetence členským státům, jako například včas informovat občany e, o jejich sociálních právech a také, aby si členské státy mezi sebou vzájemně koordinovaly eh, tyto kompetence, tak si myslím, že je to pro ně obrovská zodpovědnost. A včasné předání tohoto dokumentu členským státům bude velmi důležité. Proto podporuji návrhy, ve kterých se hovoří o tom, že komise musí monitorovat, sledovat tyto aktivity a podávat komparativní porovnávací zprávy o, člen, o sociálních systémech v jednotlivých členských státech, které jsou pro, lidi, pro občany nesmírně důležité. Proto bych ještě jednou chtěla poblahopřát paní Lambert. Toto je dokument, který musíme brát velmi vážně a budeme si moci konečně říct, že Evropský parlament skutečně se tady zabývá blahem občanů. Paní Omrojten. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já si vzpomínám, jak v roce 97-98 eh, jsem se zúčastnila takové pracovní konference, jejímž tématem bylo eh, zjednodušení nařízení 408 a chci připomenout, pane předsedo, že toto je něco, co trvalo 10 let, 1408 Pardon, a je to opravdu dlouhý dlouhý postup, ale pro celou řadu lidí, pro velmi mnoho lidí to mělo velice pozitivní důsledky a my bychom nebyli eh, dost eh, důslední, kdybychom to tady eh, tímto směrem také nezúča, ne, nezdůraznili. Je tady plno účastníků, například Jean a já jí tímto také děkuji, ale chci také poděkovat Evropské komisi a to velice srdečně. A teď myslím jak eh, stávající členy, tak eh, ty, kteří se o eh, tuto problematiku starali v minulosti. Myslím si, že to je opravdu úžasné a v této předvolební kampani budeme mít v rukou dobrý výsledek. Děkuji, to je pravda, že to byla zcela mimořádná práce. Mají ještě zpravodajové něco? Ano, chtěla bych jenom krátce poděkovat kolegům a kolegyním za jejich díky, toto je kolektivní práce a chtěla bych také poděkovat sekretariátu za vše, veškerou podporu, kterou mi jako zpravodajce poskytovali. A samozřejmě také děkuji komisi, protože komise <laughs> se velmi angažovala v tom, aby, eh, abychom s tímto pokročili, aby to mohlo sloužit pro spěchu eh, občanů, pomohli nám v jednání s radou. Takže já tedy předpokládám, že už se do zítřejšího hlasování nic hrozného nestane, že se nám to podaří potom dále dostat do Štrasburku a budu moci děkovat ještě živěji, než, než to obvykle dělám. Děkuji. Děkuji také našim dvěma zpravodajům. Já jsem si jistý, že zítra vše půjde úspěšně. Já jsem obdržel od rady již eh, dopis o tomto, takže to máme písemně a zítra budeme hlasovat. Tím jsme tady uzavřeli tuto diskusi a máme zde poslední bod na našem pořadu jednání. My budeme mít ještě schůzku koordinátorů. Ano a poslední eh, bod i na našem jednání se týká obnovené sociální agendy a pan Silva Penedo je zpravodajem, takže mu předávám slovo. Pane předsedo, kolegové, Především bych chtěl poděkovat kolegům a kolegyním za jejich zájem, za to, že se tak účastnili práce na této zprávě. A bylo předloženo téměř 200 pozměňovacích návrhů a ty jsou v podstatě podobné těm mým a sice, že musíme eh, se zavázat ještě k větším závazkům v sociální oblasti. Já mám 22 pozměňovacích návrhů a v nich jsem se pokusil zohlednit ty znepokojící účinky ekonomické eh, krize, které si podkopávají roli ve Evropské unie ve světě. Já jsem proskoumal všechny ty pozměňovací návrhy detailně. Máme to z různých výborů pro kulturu, pro práva žen, pro životní prostředí a tak dále. Mé jednání s kolegy bylo velmi konstruktivní, spolupracovali jsme velmi dobře. Já jsem v podstatě velmi spokojený s výsledkem, protože nakonec máme 26 kompromisů a dva ústní pozměňovací návrhy. Chtěl jsem se pokusit dosáhnout ve své zprávě rovnováhy, tak, aby jasně stanovovala priority pro evropskou sociální agendu. Nyní bych chtěl stručně přeběhnout těmi kompromisy. Kompromisy A a B, tam se snažíme o rovnováhu mezi potřebou pro posílení a modernizování evropských sociálních modelů, především co se týče zdravotnictví, důchodových systémů a toho, abychom nesnižovali výdaje na sociální oblast, především v oblasti eh, krize je také potřeba pro restrukturalizaci těchto systémů v některých členských států a musíme podporovat sociální začlenění. Musíme také hovořit, eh, zahrnout tam aspekty boje proti chudoby. Potom tady máme kompromisy E3, kde hovoříme o situaci žen, které už spadají propadly tou hranicí chudoby. A hovoříme také o geografických, ge, demografických pardon, výzvám. Potom tady máme kompromis 6 a kompromis F, eh, kde se hovoří o dohodě o citlivých oblastech, konkrétně o eh, studentech, kteří předčasně opouštějí školy a také tady máme zmíněno uznávání diplomů, protože to je zásadní téma pro vnitřní trh. Kompromis H, tam je zdůrazněna potřeba zahrňování zahrnutí osob, které jsou znevýhodněné na trhu práce a to prostřednictvím zvýšené flexibility. Kompromis I, tam máme schodu několika politických skupin a hovoří se tam o opětovném aktivování politik v oblasti sociální, a tam se také zohledňují nedávna doporučení o aktivním zahrnutí kompromis, kompromis G, pardon, je, tam se hovoří také o dobrovolnictví kompromis K, ten se hovoří o e, malých a středních podnicích. L, tam se hovoří o sociálních partnerech. A jde o e, větší finanční účast e, a F, e, ten se zabývá negativními důsledky imigrace v zemích původu. Je zřejmé, že stávající krize skutečně hodně narušuje rovnováhu eh, v zemích eh, příjmových, kde jsou přijímáni eh, přistěhovalci. Pak je tady ještě otázka hospodářské krize. Pětka se zabývá rovností mužů a žen, také o, o kvalitě procesu aktivního začlenování Káčku se zabývá text kvalitou e, politiky pro ochranu životního prostředí a sedmička se zabývají přímými a nepřímými důsledky finanční krize, úrovní nezaměstnanosti a sociálními e, aspekty. Kompromis číslo dvě e, se zabývá riziky chudoby. Čtyřka vyčerpávajícím způsobem pojednává o některých prvcích, které bychom ještě mohli do zprávy začlenit. Pak jsou tady další kompromisní pozměňovací návrhy, které by mohly být začleněny na seznam hlasování 100 a 120, kde se hovoří o minimálních právech pracujících. Já vím, že tady existují problémy, o kterých by bylo možno ještě diskutovat zítra. Nechci vás už příliš zatěžovat a proto říkám závěrem, že v kontextu stávající krize je třeba říct jednoznačně a to také v Evropě zaznívá, že je třeba Evropy, kde by sociální politika byla posílena. Toto je hlavní červená niť celé mé zprávy, protože Eh, jde o to, že by sociální smír, který nás tady doprovázel celou řadu let, mohl být ohrožen. Děkuji. Tři eh, požádali o, slovy, o slovo, nejdříve pan Kremers. A ještě jsem asi někoho přehlédl. Dobře, i vy. Eh, doar câteva comentarii generale. Mulțumim. Jenom několik obecných poznámek. Já bych chtěla poděkovat zpravodajům, zpravodaji za to, že popsal ta jednání, ale ne ty výsledky. My podporujeme všechny kompromisní pozměňovací návrhy, které se týkají těch dokumentů a citátů. S těmi nemáme žádné problémy, ale mám tu několik poznámek, které se týkají bodu eh, preambule podstatě bych chtěla říci, že nehovoříme o kompromisu mezi, jednotl- kompromisu mezi jednotlivými politickými skupinami, protože mnoho z nich eh, je takovými konsolidovanými pozměňovacími návrhy, které se rozhodly podpořit určité politické skupiny. A já bych chtěla požádat pana zpravodaje, vzhled, zpravodaje vzhledem k tomu, že je to pro nás důležité, proč nemůže EPPED podpořit pozměňovací návrh 46, kde se hovoří o respektování národní vnitrostátní legislativy a rámců. To je pro nás překvapující, že pozměňovací návrh, který, který toto vyžaduje, je zamítnut vzhledem k tomu, že je to, a tím vyspíše, že je to bod odůvodnění, není to nějaké jenom prohlášení, které by bylo v rámci některého z odstavců. Chtěl bych vám poděkovat také za tu dohodu, které jsme dosáhli ohledně pozměňovacích návrhů 70 a 75. Eh, které se týkají vztahu mezi hospodářskými svobodami a sociálními právy. Za to vám děkuji, nicméně stále ještě máme stejné stanovisko, co pokud jde o pozměňovací návrhy 65 až 68. Litujeme toho, že nemůžeme vzhledem k těmto pozměňovacím návrhům dosáhnout kompromisu, ale myslím, že už jsme v takovém stádiu, že je určitá existuje určitý odlišný přístup na straně zpravodaje a naší skupiny. Zde EPP je spokojenější s, to, s tím právním rámcem, rámcem právní úpravy, tak jak je. Pozměňovací návrh 68 vyžaduje, aby při budoucí směrnice se týkala pouze oblastí, které vyžadují takovou tu regulaci. Co se týče kompromisů, které se týkají obsahu, máme výhradu k kompromisu L a s tím nesouhlasíme a nemůžeme ho podpořit. Můžeme naopak podpořit ostatní kompromisní návrhy, které navrhl pan zpravodaj, ale dále se držíme výhradu k těm bodům, které jsem tu zmínila a myslím si, že Jan asi ještě po, znovu zdůrazní toto naše stanovisko. Děkuji. Tak se mi a Děkuji. Pan Kremers nejdříve. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný, protože Gabriele už jste vlastně řekla ty nejdůležitější body. Vrátím se k tomu, jaký dopad může tento dokument mít. Vrátím se ke 2. červenci v minulém roce, kdy komise předložila sociální agendu, tedy tu obnovenou sociální agendu, protože zejména v naší politické skupině byla řada kritiků protože si si pamatujete, my jsme říkali, že mm, celý ten dokument, který komise předložila, přišel příliš pozdě a bylo toho příliš málo. A já si myslím, že teď bychom neměli opakovat stejnou chybu. Potřebujeme mnohem ambicioznější agendu a proto jsme tedy předložili řadu pozměňovacích návrhů, které jsou potřebné, aby tam bylo jaksi více obsahu konkrétního obsahu. Některé ty pozměňovací návrhy jsou zde prostě proto, abychom jasně ukázali, jaký záměr máme v socialistické skupině, abychom propojili tyto aktivity eh, s aktivitami eh, ILO. Nedávno jsme realizovali návštěvu u ILO, tedy Mezinárodní organizace práce, a zde je tedy vlastně důležité, pokud tedy eh, je možné dosáhnout jakousi spolupráci mezi vládami, zaměstnavateli a politiky, pak je možné tedy odstartovat nějaké ambicioznější programy. V tomto smyslu tedy šly některé naše pozměňovací návrhy. Pak jsou tam ještě věci, které jsou trošku komplikované, my jsme v Evropě zažili úplnou evoluci v sociální oblasti, kdy nejprve tedy na papíře bylo heslo jednotní v rozmanitosti. A to vlastně znamená, že jakási základní myšlenka evropské sociální legislativy by měla být respektování regulačního rámce, který už existuje v jednotlivých členských státech a tam by měly být dva základní nástroje. Jednak je to pracovně právní legislativa a kolektivní vyjednávání. A v posledních letech jsme zažili, že tato jednota v rozmanitosti se pomalu začala měnit v, jakou, v jakýsi nadnárodní přístup ze strany komise i ze strany Evropského soudního dvora a my si myslíme, že je velmi podivné, že tenhle vývoj nastal bez nějaké větší politické debaty. To se zase projevuje tedy v některých našich pozměňovacích návrzích, které by měly vést právě k otevření této důležité debaty. A třetí prvek našich pozměňovacích návrzích to je vlastně napojení na věci, které nadhodila už samotná komise v zelené knize, ale kde vlastně nedošlo k žádným následným opatřením. A my tedy jak si vyzýváme komisi, či chceme vyzvat komisi prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů, aby zorganizovala eh, tyto follow-upy, eh, protože tam jsou velmi důležité věci v pracovním právu, které se tady objevují v té zelené knize, které je v budoucnosti ještě potřeba rozpracovat. A nám jde tedy zejména o to, abychom dosáhli jakési ambicioznější zprávy z parlamentu, aby tedy parlament jasně ukázal, že ještě je řada věcí na práci. Děkuji. Pan Laju. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve srdečně poděkovat zpravodaji za práci, kterou odvedl a také za to ovzduší, které e, vlastně díky jeho přispění e, vzniklo a e, bylo možno také učinit řadu zajímavých a pozitivních kroků a dojít určitým kompromisním řešením a my tohle všechno velice vnímáme. Za druhé, je tady taková určitá nová věc, nový faktor. My jsme vlastně v teď již v očekávání květnového samitu a náš výbor by se měl zamyslet nad následující věcí. Ještě to uvedu. Jistě bychom si přáli, abychom mohli k některým věcem říci více, ale domnívám se, že je v našem zájmu, v zájmu tohoto výboru, aby ta témata, na kterých již pracujeme dlouhou dobu, Eh, byla předmětem určitých jasných sdělení na tom květnovém summitu. A tady bych nabádal k určité obezřetnosti. Měli bychom to dobře promyslet a nesnažit se do toho textu zapracovat naprosto všechno. Ten text Silvy Penedy má jednu výhodu, je poměrně jasný, dobře koncipovaný, transparentní, s krátkými, dobře oddělenými odstavci a my bychom ho neměli zatěži, zatěžovat nějakými dalšími uh, tématy, dalšími eh, pří, eh, eh, dávky. Jsem rád, že jsme dospěli k určité schodě. Zítra jsou tady ještě asi některé otázky k těm, veřejným služb, těm službám ve veřejném zájmu. Chci, abychom je E, vzali v úvahu, ale nemůžeme žádat vše. A pokud se můžeme shodnout na kompromisních návrzích a na některých z těch pozměňovacích návrhů, které podporuje zpravodaj, tak budeme jistě efektivnější. Děkuji za pozornost. Děkuji, Kostazo. Děkuji. Připojuji se k tomu, co říkala Silva Pěnejda. Jednak tedy jde samozřejmě o to, že je potřeba vylepšit některé pozměňovací návrhy. Jsou tam takové doplňující pozměňovací návrhy, také jsme samozřejmě předložili kompromisní návrhy a e, také je velmi dobré, že e, že se zpravodaj snažil nalézt kompromisy se stínovými zpravodajmi. To je všechno důležité. A samozřejmě chudoba je ostudná. Není ostudná jenom pro chudé lidi, ale pro nás politiky, kteří neděláme dost pro to, abychom proti ní bojovali. Snažíme se tedy nějakým způsobem dát práci všem lidem. To se samozřejmě ale pojí s otázkami produktivity. Když zvýšíme produktivitu, máme pocit, že už jsme problém vyřešili. Já tady poukazuji na pozměňovací návrh 17, kde podle evropských statistik i zaměstnaní, tedy 8 zaměstnaných jsou ohroženi chudobou. Tedy práce, jak vidíme, není jediným řešením. V podstatě, jak už bylo řečeno, sociální politika často není dostatečně ambiciózní pak je zde vyjmenováno, kdo všechno je ohrožen chudobou. Samozřejmě se to týká přistěhovalců bez dokumentů, ale na ty se zde úplně eh, jasně nepoukazuje. Podívejme se třeba na situaci, která panuje v jižní Itálii, ve Španělsku se všemi těmi přistěhovalci, kteří se úplně propadají jakoby do e, otroctví. A já si myslím, že to je opravdu ostudné. Eh, asi 500 tisíc lidí, zejména žen, eh, se dostávají do Evropy každoročně jako sexuální otrokyně. A opravdu je s nimi nakládáno jako s opravdovými otroky. A to si myslím, že je něco, na co bychom se měli podívat. Také bych rád eh, poukázal na to, že my jsme společnost, která žije v blahobytu a proto je potřeba zajistit, aby všichni naši občané eh, tohoto blahobytu, aby se na něm nějakým způsobem podíleli. To znamená, aby mohli žít v důstojných podmínkách a abychom jim zajistili aspoň minimální příjem. A není možné myslet si, že řešení je pouze plná zaměstnanost. Tady je potřeba dosáhnout určitého přerozdělování a také spravedlivějšího daňového systému. To se týká například těch opravdu bohatých, těch, kteří um, mají nejvyšší příjmy, ty často neplatí daně, které by byly adekvátní. Ještě jednou tedy děkuji Silvě Penedě za její snažení, ale v zásadě jsem přesvědčen, tak jako Jan Krémer, že děláme málo v sociální politice a že musíme dělat více. Tak se Děkuji. Nikdo další už nechce vystoupit? Takže slovo má zpravodaj, aby schrnul diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte takové obecnější sdělení. Pokusil jsem se o krátkou zprávu a chtěl jsem, aby se zpráva soustředila opravdu na ty zásadní aspekty. A musím říct, že jsem neměl nic proti návrhům, které byly následně předloženy. Ale na druhé straně, pokud bychom to všechno zahrnuli do textu, tak bychom počet odstavců zmnohonásobili. Když hovořil pan Kremers o odstavci 8.1, ve kterém je řečeno, že Evropa by měla udělat víc, aby, zajist, aby byla zajištěna důstojná práce, aby byly dodržovány závazky v oblasti práce, v oblasti životního prostředí, s cílem zajistit světový mír a bezpečnost Evropanů. No, tak e, jsou tady prostě od poslanci, kteří chtějí e, připojit věci, které do textu vlastně nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu. Například e, Evropané by měli vidět nátlak na mezinárodní organizace a tak dále a tak podobně. Já musím znovu opakovat, že nejsem proti tomu co v tomto návrhu stojí, ale pokud bychom to všechno měli zohlednit, tak bychom eh, tady měli celou řadu opakování jinými slovy jednoho a téhož. Nikdo eh, není proti. U většiny těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, musím říct, že já proti nim osobně nemám vůbec nic. Ale jak už to tady někdo řekl, prostě se stále znovu a znovu připojují další a další odstavci a pokud je všechno tak prioritní, tak nakonec nebude prioritou nic a zpráva e, nic nového nepřinese. Opakuji, nejsem proti připojení nějakých dalších odstavců či pozměňovacích návrhů, ale co se zprávy jako takové týče, tak ta tím ztratí to nejpodstatnější, pokud by to takto mělo e, být uskutečněno. E, ty zásadní věci měnit nebudeme. Já chci říct e, k té diskuzi, že naprosto souhlasím s panem Lejdem. Je zapotřebí, aby ta zpráva e, se prostě soustředila na tři, čtyři hlavní věci a to by mělo být zásadní. Já bych možná ještě připojil něco navíc. Eh, Třeba bych eh, hovořil o sociální mm, zabezpečení. Ostatně sociální politika tady není moc často zmiňována. Ale my tady vlastně e, v zásadě říkáme, že teď se tělo do živého, teď se tělo do sociální politiky. To je to hlavní sdělení, které musíme nechat vyniknout. Ale zase, pokud to tam budeme rozvádět a dáme tam těch odstavců mnoho, tak e, to sociální sdělení, tento sociální apel e, bude ztracen. A to je přece to hlavní sdělení našeho výboru. Pokud budeme hovořit o tom, co je důležitější či méně důležité, tak se v tom nakonec ztratíme, v tom obsahu se úplně zamotáme. Já v tomto směru souhlasím s kolegy a zítra se podíváme, k čemu ještě bychom mohli přihlédnout, co by do té zprávy ještě mohlo být připojeno. Ale opakuji, je třeba se za každou cenu vyhnout tomu, aby ta zpráva byla dlouhá, ztratila by svůj obsah. Děkuji. Takže toto byl poslední bod na našem pořadu jednání. Skončili jsme s ním a nikdo další nežádá o slovo. Připomínám, že i o této zprávě budeme hlasovat zítra. Začneme s hlasováním zítra ráno v 9 hodin. Pan předseda laskavě děkuje.